Okay, colleagues. Um, this is our last vote before... Kolegové, tohle, to je poslední hlasování před eh, velikonoční pauzou. Pak máme dvě důležité body. Jedna se týká Afriky s měnou názorů a druhý uh, daní. Takže nejprve hlasování. Mm, kdo je pro, abychom měli velikonoční pauzu, tak prosím hlasujeme, otvírám hlasování. Ne, nefunguje. Mně to nefunguje, nic nefunguje. Něco funguje. Takže mě už to funguje, takže funguje každému jeho hlasovací zařízení. Eh, kolega se zdržuje, neví, zda chce velikonoční svátky nebo ne takže chce Velikonoce. Takže končíme hlasování, zavírám hlasování. Máme 17 hlasů, 15 pro 2 se zdrželi. Ti tady musí zůstat až do konce víkendu a nikam nesmí na Velikonoce. Tak. Takže máme 17, všichni hlasovali, takže budeme moci skutečně hlasovat. E, teď vážně, mluvili jsme s mm, koordinátory o ústním dotazu ohledně ODA. Mm, takže budeme, mít, budeme hlasovat o ústním dotazu na komisi. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 15 pro, 1 proti. Nikdo se nezdržel. Děkuji. Tím je otázka přijata. Přejdeme k druhé otázce, což je prakticky to tež, ale na radu. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato stejnou většinou. Děkuji. Takže tyto otázky nyní se je pokusíme dostat na dubnové plénum. což bude znamenat eh, určitou práci v politických frakcích. Budeme pokračovat dál. Máme tady uh, týkající se evropské dobrovolnické humanitární pomoci. Je to nařízení utegravování a 16 hlasů pro, nikdo Není proti, jeden se zdržel. Tím uzavírám hlasování. Můžeme pokračovat dál bodem 17 což je výměna názoru o návrhu zprávy obchodu, rozvoje, eh, eh, dohodě o obchodu, eh, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a členskými státy a jeho Africkou republikou. Parlament musí dát souhlas s touto dohodou. Nemáme žádné pozměňovací návrhy a zpravodaj si přeje slovo. Děkuji. Mm, paní předsedkyně, je to technické téma, už proběhla výměna eh, názorů, je to jenom s ohledem na to, že k prvnímu, prvnímu 14 vstoupilo Chorvatsko do Unie a je třeba schválit další protokol této dohody o spolupráci a obchodu. Ta mm, dohoda zohledňuje vstup no, přistoupení Chorvatska do Evropské unie doplňkový protokol schválila Rada 9. října 2013 a mm, jeho africká vláda nyní rozhoduje, který vyjednavač bude e, mít pravomoc podepsat ten doplňkový protokol. Není tam žádný nový vývoj, takže ta e, slavnost, to podpis Oficiální podpis ještě, mm, datum se ještě určí. A mm, pak bude e, oficiální žádost o souhlas parlamentu. Nebrání mm, to e, hlasování ve výboru před podpisem, ale nemůžeme udělit konečný souhlas plénu. Děkuji. Někdo další si e, přeje slovo k tomuto tématu? Ano, pan Líc. Já chci poděkovat panu Stýrovi za jeho práci, nic dalšího nechci dodat, je to technické téma. Dobře, děkuji. Komise. Nikdo tady není EAS. To je standardní postup. Budeme hlasovat eh, tedy v dubnu budeme mm, spolupracovat se sekretariátem, bychom chtěli znát datum, tedy té podpisové, toho slavnostního podpisu, ale e, pokud ne, tak budeme muset spolupracovat se sekretariátem, abychom věděli, e, kdy bude přesné datum hlasování. To, zjist, to, to se dozvíme a tím přejdeme k bodu 14, což je Eh, follow-up Evropské občanské iniciativě eh, právo na vodu. Eh, jak víte, v Lisabonské smlouvě je nové ustanovení, které umožňuje občanům podat petici nebo iniciativu vůči EU s milionem podpisů a toto dosáhlo milionu podpisů. Máme tady stanovisko pana Prédy a dám panu Prédovi slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Určitě máte návrh toho stanoviska z 11. března 2015, ono to není dlouhé, ten text sám o sobě je krátký a já bych to teď rád doplnil o pár eh, poznámek nejdříve obecně. My vodu většinou považujeme za něco velice přirozeného. Otevřeme kohoutek a máme je, ale tak to není po celém světě, zejména ne v rozvojových zemích. A jak víte, podle disponibilních údajů na které se nemůžeme tedy pokaždé úplně spolehnout, ale máme jakýsi obrázek. 748 milionů lidí nemá eh, dlouhodobě přístup eh, k vodě. A eh, mnoho obyvatel v rozvojovém světě nemá přístup k sanitárním zařízením, vzniká spousta chorob kvůli nekvalitní vodě nebo tomu, že nemají obyvatelé těchto států přístup k čisté vodě. Máme tu dost čísel o tom, kolik dětí umírá e, kvůli tomu, že e, nemají e, přístup k čisté vodě, to je způsobeno například průjmovými onemocněními. Těch dětí denně umírá 2000 pod pět let věku. A teď zde máme závazek dosáhnout pokroku ohledně přístupu k vodě, k čisté vodě a také eh, k ozdravení té vody, k její sanitizaci tak, aby lidé měli důstojné podmínky, zdravé podmínky k životu. To je otázka, která souvisí s udržitelným rozvojem, patří to také do kompetencí našeho výboru, tedy výboru pro rozvoj. A my poskytujeme nástroj k tomuto, k vykořenění chudoby a chceme také zlepšit přístup k vodě a Eh, tedy čisté vodě, následně také k čištění vody. Toto má široký eh, genderový eh, roz, rozměr, protože to jsou právě ženy, které se zabývají tedy přístupem k vodě. Například v Tadžikistánu jsme viděli, a tam jsme viděli, jak ženy všude nosí vodu. A to nebylo jenom tedy v Tačikistánu, ale eh, viděli jsme prostě v této zemi, že ženy nosí kanistry a velké nádoby plné eh, vody, aby zabezpečili vodu svým eh, domácnostem. Je také zapotřebí zdůraznit to, že Evropská unie členské státy jsou Eh, největšími eh, dárci, nebo patří k těm největším dárcům eh, ohledně sanitizace vody a zajištění přístupu k čisté vodě. Jedná se o miliardy, které takto jsou věnovány. Neměli bychom zapomínat, že byla provedena obrovská opatření a proto bychom eh, eh, neměli tedy podceňovat naš, naši účast na řešení tohoto problému. Eh, každý rok na tyto věci věnujeme miliardy jako Evropská unie. Jak se ukázalo, věnujeme se i mm, zlepšení hygienických podmínek. Nezapomínejme tedy na to, co je důležité. Náš příspěvek má zásadní význam. Jak tedy vypadá eh, situace týkající se našich kompetencí? Především jde o to, aby eh, lidská práva eh, a sanitární podmínky a přístup k vodě zůstaly nadále v našem hledáčku a také bychom se měli zaměřovat na trvalé řešení přístupu k vodě až do roku 2030. A e, v září se bude rozhodovat tedy o dalším programu do roku 2030, to je zmíněno také v mém stanovisku. Co se týče podpory e, finanční ze strany EU, jedná se tedy e, o financování provodu a sanitární zařízení Eh, o podporu rozvojových zemí v těchto věci. Měli bychom se zaměřit eh, zejména na zranitelnou populaci ve venkovských oblastech. A eh, také je, je zde globální program na zajištění přístupu k vody a sanitárnímu zařízení, to je program OSN. A my se tedy zabýváme mechanism solidárního financování pro sanitární zařízení, to je článek 4 toho stanoviska. A ten mechanismus monitorovací, který má sledovat, jak dochází k pokroku, eh, je zaměřen na to, abychom měli trvale udržitelný přístup k čisté vodě a k sanitárnímu eh, zařízení. Jsou zde určité drakonické limity, které musíme eh, Eh, respektovat a v tomto stanovisku eh, budu rád, když ještě doplníte určité prvky, které já jsem nastínil. Děkuji. Kdo z kolegů si přeje promluvit? Maria Hojbuk? Erich Schneip. Maria jako první, další, potom Ignácio. Eh, děkuji, Linda. Voda je lidské právo. Ta, mně se tedy líbí, že je to takto eh, explicitně formulováno, nebo je to fundamentální záležitost pro rozvoj eh, i v těch nejchudších zemích. Eh, víme, že existuje také nespravedlivý přístup k vodě. E, k tomu e, víme, že třeba subsaharská Afrika je e, tím postižena. VHO a UNICEF sice zaznamenali, že tady bylo dosaženo určitého pokroku, ale dá se říci, že nespravedlivý přístup k vodě existuje také v rámci některých skupin obyvatel, tak je tady rozdíl mezi městy a venkovem a samozřejmě je tady také eh, otázka sociálního postavení, sociálních rozdílů. Čili já si myslím, že i toto by se mělo ve zprávě objevit. O financování už něco řečeno bylo. Eh, jestliže hovoříme o financování poskytování vody, Jde také o to, zda by zásobování vodou mohlo být ponecháno ve veřejný, veřejné sféře nebo eh, prováděno privátně. Může to být i privátně, ale zajistit, zajistit to musí veřejná sféra. Existuje také partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, kde dochází k zájemné výpomoci. A pokud se privatizace týče, eh, máme tady mnoho negativních eh, příkladů, eh, třeba konce Nestle, který toho využívá, vodu lahvuje a lahve s vodou potom draze prodává. To samozřejmě není metoda, kterou by bylo možné dát k dispozici pitnou vodu všem za dostupnou cenu. Eh, tam, kde je voda eh, dražší než benzín, benzín, tak tam samozřejmě musíme přiznat, že jsme zklamali. To tak nemůže prostě být do budoucna a je třeba to dát do této zprávy. Děkuji. Eli Schlein za Patrici, to je Děkuji, paní předsedkyně. Paní zpravodajka Patricia Toja tu dnes nemůže být, takže něco přečtu za ní. Děkuji zpravodaji Predovi za odvedenou práci. Bohužel na evropské úrovni voda ještě není prioritním tématem, to bude záviset na nás. Voda historicky je konfliktním faktorem je to mm, delikátní téma. Musíme si uvědomovat, že například pro zemědělství a energetiku je voda základní prostředek v OSN je téma vody, nebo musí být téma vody ve středu pozornosti. Dnes bychom se měli zaměřit na to, že eh, by bylo lépe, že by bylo možné lépe se zachovat vůči této iniciativě občanů. Ve výboru Envy toto téma by mělo Eh, být použito k tomu, aby byla znovu nastartována eh, činnost a iniciativa občanů. Voda je společný statek, nikdy se nesmí stát zbožím. Důležité je uvědomovat si dobře tento cíl. Do roku 2030 potřebujeme vodu a hygienické a sanitární podmínky. Eh, jedno procento věnované na vodu a sanitární zařízení musí být chápáno Eh, stejně důležité jako eh, další projekty. Bylo by vhodné vytvořit eh, specifický fond na zlepšení infrastruktury věnované zásobování pitnou vodou a sanitárnímu zařízení v rozvojových zemích. Děkuji. Ignacio Corral, then, then Madame Becerra. Děkuji, Ignacio. Děkuji. Já v podstatě souhlasím s tomu, co uvedl kolega Preda tomto stanovisku a chtěl bych výjít z úvahy, kterou eh, jsme eh, vedli už v té vesnici, kde jsme viděli ty ženy, jak nosí vodu. Ten problém v Tadžikistánu spočívá v tom, že eh, vodní zdroje, které sdílejí s Uzbekistánem, protože nemají infrastrukturu, nedokážou tu vodu dovést až do vsi. A ta voda se využívá pro intenzivní zemědělství ve velkých, na velkých lánech, eh, kde pracují zejména velké nadnárodní čínské firmy. A eh, kontrola s těmito vodnými zdroji a nad použitím vody pro zemědělství je v rukou Uzbekistánu v podstatě. No a my bychom měli usilovat o to, aby infrastruktury dovedly vodu až do vsí, do obcí, jako v tomto případě. Toto má být pro nás priorita. A měli bychom zajistit, aby eh, tyto vodní zdroje zůstaly ve veřejných rukou, protože je to veliké nebezpečí, jak uváděla kolegyně, že zpráva eh, vody v Evropské unii nebo mimo ní může být v rukou soukromníků, protože eh, jakmile se dostane do soukromých rukou s logikou zisku, Eh, věc, která má být ve službách občanům, tak může být náš cíl velice obtížně dosažitelný. Voda by měla být chápána jako, lidská, eh, jako lidské právo, tedy mm, přístup k vodě by měl být chápán jako lidské eh, právo, specifikuje řečník. Ne všichni evropští občané mají stejné možnosti a měli by jich dosáhnout. Děkuji paní empezar a pan Eh, darles una reflexión sobre el trabajo que ha hecho. Já bych ráda uvedla jednu úvahu na základě stanoviska pana Predy, která mi připadá vynikající. Účastním se práce i jiných výborů a teď, když hovoříme o vodě, o stanovisku, které eh, vyplývá z iniciativy občanů, jediné, která měla úspěch, a my teď se snažíme revidovat nařízení ohledně iniciativy občanů, což má být jeden z hlavních nástrojů účasti občanů na vytváření legislativy. A pro nás je tedy důležité, že toto je jediná iniciativa, která byla úspěšná. Při těchto úvahách, při revizi o, o tomto nařízení, tak jedním z aspektů, kterým bychom se chtěli zabývat jako výbor pro petice, je, že tato iniciativa občanská by měla být schopná dosáhnout změn ve smlouvách v konkrétních tématech. Co se týče lidských práv, kromě našich představ a našeho přesvědčení, eh, zda tedy toto je lidské právo či nikoli, tak eh, OSN už stanovilo před několika lety, že přístup eh, k čisté pitné vodě a k sanitárním zařízením nebo hygienicko-sanitárním zařízením jsou nezbytnou podmínkou eh, k využívání i dalších lidských práv a sami o sobě představují lidské právo. A proto jednotlivé státy mají určité povinnosti ohledně zajištění bezpečné, čisté pitné vody a také mm, aby zajistili fyzický eh, přístup, tedy fyzický přístup občanů k této čisté pitné vodě. Chtěla bych připomenout článek 208 smlouvy, kde se praví, že Unie bude brát v úvahu podmínky pro rozvoj, eh, který bude, které budou mít dopad také na rozvojové státy. Neboli je zapotřebí, abychom v našich stávajících politikách efektivním způsobem zajistili to, že budou konzistentně eh, sledovat i eh, to, co souvisí s lidskými právami a co, eh, právě a co také stanovilo OSN, abychom tedy mohli tímto způsobem působit. A jak už kolegové uvedli, tak voda není nějaký, nějaké, nějaký obchodní statek, ale je to základní právo. Samozřejmě, že tu nemusíme vycházet od nuly, protože tu máme iniciativy, máme tu směrnice, eh, je tu legislativa, která je zaměřena na to, že přístup k pitné vodě a k hygienicko-sanitárním zařízením eh, jsou již zakotveny tedy v naší legislativě a prostřednictvím právních textů, které tu máme, máme ještě větší schopnosti a možnosti takto působit. Pan Preda poukazuje na to, že jedním z úkolů udržitelného rozvoje je také zajišťovat eh, přístup k pitné vodě a k hygienicko-sanitárním zařízením. A je zapotřebí, abychom eh, nejen podporovali takovýto cíl, ale abychom si stanovili konkrétní cíly, které budou umožňovat monitorování. Thank you, Madam Chair. Very briefly, just to commend the work of... Děkuji, paní předsedající. Stručně bych chtěl jenom pochválit odvedenou práci s pravodajskou a jenom bych chtěl říci, že eh, z perspektivy udržitelných eh, eh, cílu milénia po roce 2015, zejména tedy ta šestka, která se týká eh, sanitární záležitosti, tak tady je třeba skutečně otázku vody dát do této souvislosti, do tohoto rámce, který je obecnější. Komise bylo by dobré, kdyby bral tuto iniciativu vážně, na rozdíl od těch předchozích. No a zdá se mi, že je to tady pozitivní. Tak to byl poslední řečník. Eh, chce se vyjádřit komise, prosím. Eh, promiňte, já nemám eh, tady vaše jména. Paul Čekarelli, DG Devko, oddělení voda. Já bych chtěl ujistit všechny, že Evropská komise eh, bere vodu a eh, hygienu velmi vážně. Když se podíváme na předchozí eh, finanční rámec, tam voda byla zdostupněna více než 70 milionům lidí a sanitární záležitosti více než 25 milionům pokud se týče agendy pro změnu, eh, tak tady vlastně nejde, eh, voda v podstatě není jenom opravdu eh, problematikou pitné vody a hygieny, ale jde také o horizontální záležitost. My pracujeme nyní na přeshraniční managementu vody ve spojení s vodní bezpečností a a e, zajištění tedy vody, zejména e, v konfliktních oblastech. E, například jsou oblasti, kde je nadužívána voda pro zemědělské účely a jde to na úkor pitné vody pro obyvatelstvo. Komise nyní přichází s jakousi sadou nástrojů pro lidská práva. Ta práce se blíží ke konci a e, toto nám umožní prověřovat všechny námi financované projekty a také to, jak lidská práva jsou v rámci těchto projektů zachovávána respektována. Pokud se týče debaty o partnerství veřejného sektoru s veřejným sektorem, tak eh, komise eh, tedy nejenom podporuje spolupráci mezi veřejným sektorem a veřejným sektorem, ale také mezi veřejným sektorem a soukromou sférou. Poněvadž eh, soukromý sektor často zajišťuje dodávky vody za pomocí veřejné infrastruktury. Čili my bychom zde chtěli zajistit, aby naším cílem se stal univerzální přístup ve vodě eh, způsobem eh, dostupným, eh, udržitelným. A hlavně, aby ten systém byl udržitelný. A to si eh, vyžádá soukromého sektoru, včetně eh, té podmínky, že bude jasný regulační rámec, tak, aby, byla zajištěn, aby byl zajištěn přístup k vodě pro nejchudší z nejchudších. Eh, já ehm, bych tady mohl ještě dávat další čísla, ale to by asi ehm, stačilo. Pan Preda? Jenom bych chtěl poděkovat kolegům a také zástupci DEVKO. Někteří kolegové eh, hovořili o, o tom, co by ještě chtěli přidat, eh, tak já počítám s určitými pozměňovacími návrhy, protože já jsem chtěla ten text především udělat hodně stručný. A eh, věděli jsme, že ještě přijdou pozměňovací návrhy, takže vám děkuji za vaše návrhy na doplnění textu Můžeme diskutovat o celé řadě aspektů. Teď nebudu zabíhat do přílišných detailů. Můžeme o tom diskutovat na základě těch pozměňovacích návrhů, které přijdou, ale obecně to si myslím, že se musíme zaměřit na eh, rozvojový rozměr, protože to je stanovisko, které my přinášíme jako výbor DV pro výbor ENVY. Kole, eh, řečník hovoří mimo mikrofon. Chci tedy říci, že to není věc, kterou bychom měli vyřešit tady. To je otázka eh, ideologická, eh, spolupráce soukromých, veřejných. Heidi, já jsem říkal něco vaší kolegyni. Takže to je otázka politického dialogu je zapotřebí se na to soustředit tak, že je to stanovisko výboru DV pro eh, kolegy z výboru ENVY a je to prostředí, ve kterém eh, nemůžeme úplně probírat ideologické věci, eh, například ohledně kapitalismu nebo soukromých firm, protože to je eh, to je eh, otázkou eh, politiky. Potom, co se týče občanských iniciativ, to je spíš doména kolegy Šepflina, výbor AVKO. Já jsem se chtěl zaměřit na mnohem skromnější téma, tedy na téma vody z výboru DEVE. Jak se tedy na toto dívá výbor DEVE ze svých kompetencí? Eh, my nemůžeme vyřešit všechny konflikty na světě nebo ideologické konflikty, takže bych vás chtěl vybídnout, abychom se na tuto důležitou, nesmírně důležitou věc, jako je přístup k vodě, věnovali z perspektivy po roce 2015. Jinak budeme mít dlouhatánský text, který se bude tak trochu zabývat vším a nikdo tomu nebude pořádně rozumět. Jde o to, abychom jasně sdělili to, co je důležité. Děkuji vám za pozornost. And thank you very much to Mr. Děkuji, pane Preda. Umlouvám se, že to bylo na poslední chvíli, protože pan Westcott eh, tady nebyl, takže teď už ale dorazil, takže mm, můžeme pokračovat dál podle pořadu jednání, pokud souhlasí paní Hojbuch. Ehm, děkuji. Ehm, Lhuta pro pozměňovací návrh je 14. dubna ke zprávě pana Predy. A hlasovat budeme 6 května. Kolegové, eh, přejdeme k dalšímu bodu, což je bod číslo 15, eh, vztahy mezi EU a Afrikou a jsem velice ráda, že mezi nás přišel Nick Westcott, eh, ředitel pro Afriku v rámci EAS právě se vrátil z Nigérie, kde proběhly důležité volby. Došlo k historickému eh, transferu moci v Nigérie, který, ke kterému tam dochází, takže tam jistě eh, mm, bude eh, něco zajímavého, co bude chtít říct a k tomuto tématu a k mnoha dalším. Bylo by užitečné, aby tento výbor se zabýval Afrikou. Je to měnící se kontinent, velký kontinent. My o tom mluvíme, jako kdyby to byl jedno místo, jako stejně jako Afrika, eh, aby byl jenom jeden stát. Afrika je samozřejmě mnohem větší, je to velice diverzifikovaný kontinent. Eh, velice by nás zajímalo, jaké, eh, co bude pořadem jednání kolegia s kolegy mezi Africkou unii a Evropskou komisí. Pokud nevíte, jak kom, to nevíte, tak jak komise EU a AU se sejdou 22. dubna a budou mluvit o těchto tématech. Také Rada přijala věry k Africe a EU je velice aktivní v této oblasti a je tam celá řada věcí k projednání. Takže vám dám slovo. Mm, jistě máme dost času, máte 20-25 minut, pak dáme slovo dalším kolegům. Děkuji, Lindo, a děkuji dalším členům výboru. Je skutečně, eh, jsem skutečně rád, že mohu um, mezi, mm, mezi vámi být a promluvit. Nebudu mluvit dlouho, protože by mě zajímaly především vaše dotazy a názory. Přesto bych vám chtěl dát uh, stručný přehled vztahů mezi Afrikou a EU a role eh, rozvoje, rozvojových záležitostí, což, která je významná. Vztahy mezi EU a Afrikou jsou zakotveny ve dvou nástrojích. Jednak to je dohoda z Kotonu, která pokrývá ekonomické politické vztahy mezi EU a AKP, státy AKP, z nichž valná většina je africk, africký, jsou africké země. Pak je takzvaná strategie JAZZ, která byla odsouhlasena v roce 2007 na druhém summitu mezi africkými státy a EU. Tato strategie je velice komplexní dokument, osm oblastí, pokrývá to víceméně všechno. A bylo potvrzeno mm, na posledním summitu mezi EU a Afrikou v dubnu minulého roku, přesně před rokem téměř. Byl to největší summit, jaký vlastně EU kdy pořádala v Bruselu a to potvrdilo e, všechny ty principy společné strategie ale zaměřilo se to přímo na tři základní věci ve vztazích mezi kontinenty. Mír, prosperita a lidé. To bylo potvrzeno v závěrech summitu. Stručně mohu projít, co jsme dohodli, o čem to je, co děláme. Další krok v tomto procesu vztahů mezi EU a Afrikou je setkání kolegia obou kolegí Komise EU a Africké unie 22. dubna zde v Bruselu. 9 z 10 komisařů Africké unie přijede a 21 z 28 eh, komisařů místo předsedů, takže takže to je téměř kompletní účast z obou stran, což ilustruje význam tohoto setkání pro obě strany. Paní Zumr tam bude předseda za africkou stranu, předseda Juncker za evropskou stranu. A bude to vlastně pokrývat mm, celé naše vztahy od míru, bezpečnosti, rozvoje, globální věci, klimatické změny, migrace, vědu, technologii, zemědělství, obchod, průmysl, infrastruktura budou podskupiny, které budou pokrývat téměř všechna tato témata a já zdůrazním některé z nich, které se tam objeví. Pak proběhne společné výroční fórum, což je na oficiální úrovni, má monitorovat implementaci dohod uzavřených na tom summitu. Patrně to bude začátkem podzimu koncem léta. Bude to v Addis Abebě a um, bude se to týkat 54 členů Africké unie a všech členů EU a komisí. Bude to zase velké setkání také s občanskou společností, podnikateli, dalšími aktéry, aby všechny, celá škála vztahů mezi kontinenty tím byla pokryta. Další summit mezi oběma kontinenty bude v roce 2017. Tři roky po tom předchozím, to někde v Africe, ještě nevíme kde. Um, síla těch, těch vztahů je založena nejenom na společných zájmech, ale také hod, společných hodnotách a cílech. A já projdu stručně tyto tři mm, velké kapitoly, protože ty vztahy jsou o, vlastně jsou to vztahy mezi lidmi, o to jde. To má celou řadu mm, prvků. Mm, týká se to si výměny lidí, kontakty mezi lidmi. A to zahrnuje celou otázku migrace. O tom řeknu ještě víc. Dále Eh, lidský rozvoj, vzdělání, zdravotnictví, věci, které jsou zásadní pro rozvoj jednotlivců na obou stranách. A za třetí, práva jednotlivců, lidská práva, práva menšin. Práva jednotlivců, svoboda združování, svoboda projevu, základní hodnoty, které se týkají jednotlivců. Hmm kde je toho více společného, než si uvědomujeme, protože se často vlastně zasekneme na oblastech, kde se neschodneme, to je, je samozřejmé, ale je tam hodně, je tak hodně společného. Migrace, k tomu se vrátím, to je velice aktivní téma pro obě strany. Jední, jeden z důležitých kroků na posledním summitu mezi EU a Afrikou byl společná deklarace, pětibodový akční plán dohodnutý mezi EU a Afrikou o migraci a uznává to jako společný problém, kde obě strany mají podobné zájmy. A jaké jsou ty podobné zájmy? Ani jeden kontinent nechce, aby si lidé museli odstěhovat z důvodu ekonomických nebo politických. Všichni by měli mít právo na spokojený život tam, kde se narodili. To by mělo být právo všech bez umělých překážek. Lidé by neměli být nuceni se stěhovat, eh, když si to nepřejí. A tady máme hodně společného. To je, eh, dochází k obrovskému množství migrace v rámci afrického kontinentu. My se zaměřujeme jenom na migraci mezi kontinenty obvykle. Ale máme toho více společného, než si uvědomujeme. Um, ale v afrických zemích jsou často, na, často je tam pnutí na základě pohybů um, uprchlíků, vysídlených, vyhnaných, vyhánění lidí a podobně. Je tady spousta věcí, které, mm, které se můžeme podělit při zvládání těchto situací. Pro EU je důležité, abychom se angažovali v zemích původu migrantů, kteří přicházejí k nám. A proto ty dva procesy, proces a chartumský proces, respektive v západní a ve východní Africe, v africkém rohu, jsou e, klíčové pro naše vztahy s Afrikou jako celkem. Jako celé, e, tedy ten proces už probíhá 15 let a bylo dosaženo e, dobrého pokroku. Já jsem pracoval v západní Africe, než jsem se dostal do Bruselu a mohu potvrdit, Ehm, že jak reálnost toho partnerství pro mobilitu a kroky, které mají ehm, snížit tu ehm, ilegální migraci. Chartumský proces je se týká afrického rohu na, na východě. Pokud se nebudeme angažovat ze zemích původu, nebudeme schopni řešit zdroj toho problému. Že lidé by se tedy neměli, neměli být nuceni se se stěhovat. Ehm, je to tento dialog o všech problémech souvisejících s migrací se všemi státy, včetně těch, odkud se lidé jsou nuceni stěhovat. Tam se snažíme dosáhnout pokroku eh, u těch příčin migrace. Není to jenom otázka pro EAS, je to otázka pro všechny instituce, včetně DG Home. My s nimi úzce spolupracujeme. Já jsem se účastnil dvou setkání v Římě v listopadu. To um, organizovala vysoká představitelka Morgherini a komisař Pulos. A bylo to společná akce, protože externí vztahy se zemí původu jsou stejně tak důležité jako řešení těch eh, problémů na hranicích. Hmm, přejdeme k prosperitě. To je druhá důležitá oblast našich zájemných vztahů a to je v podstatě hmm, oblast hlavního přímého zájmu tohoto výboru. Jsou naše rozvojové vztahy, definované z dohodě z Kotonu. A já tady sehrává důležitou roli v společně s kolegy z DEVKO, které, kteří jsou zodpovědní za implementaci programů. Mm, EAS se účastní mm, na celé řady oblastí podle dohody. Jsme spolu zodpovědní z DEFCO za programový proces, tedy za definování ehm, toho, mm, které obla, na, na jakou oblast bychom měli vynakládat naše prostředky na rozvoj, abychom měli koherentní přístup našich vztazích s těmito zeměmi, politických, ekonomických i e, výslovně e, rozvojových partnerství. E, my na tom intenzivně pracujeme, DEVCO EAS, spolu s delegacemi v daných zemích a partnerskými vládami i občany národy. Je to skutečně společný podnik s našimi partnery. Za druhé, nedílnou součástí dohody z Kotonu eh, vztah, který má jednak ekonomický základ a politický základ, což je politický dialog podle článku 8. Eh, to jsou takové ty dvě nohy, dvě opory a bez nich se vztah nedostane dál, ne, ale, nebo alespoň ne tak rychle. Ten politický dialog je tedy nedílnou součástí našich, našeho partnerství se všemi těmito státy eh, Africe a AKP. Je to velmi důležité, protože v některých oblastech poskytujeme pomoc, která je závislá na Eh, dobré vládě v našich partnerských zemích. Eh, třeba eh, rozpočtová podpora, která je efektivní formou pomoci, ale spoléhá na to, aby ty peníze byly využity na cíle, na které jsou poskytnuty. Je to velice efektivní, protože to pomáhá budovat kapacity v dané zemi. Ale také to vyžaduje konsistentní politiku. Makroekonomickou, i mikroimplementaci. Někdy z toho pro nás vyplývají výzvy. A je naprosto správné, že vy, DV, roz, výbor pro rozpočtovou kontrolu, účetní dvůr, ehm, se měli ujistit, že pokud poskytujeme rozpočtovou podporu, tak se ty peníze používají za účelem na jaký jsou určeny. A politický dialog je toho nedílnou součástí, stejně jako audit a účetní postupy. Jsou mm, určité případy v nedávné době, z nedávné doby, kdy ta partnerská země se odchýlila od těch požadavků e, poskytování rozpočtové podpory a my jsme ji proto pozastavili. To nám umožnilo pomocí dialogu Eh, vyvíjet tlak na danou zemi, aby se vrátila na správnou cestu a dvě země, konkrétně Uganda, tam byl uh, identifikován podvod v kanceláři premiéra. Nebyly to evropské peníze, byly to tedy peníze z pomoci jiných dárců. A nicméně společně s jinými dárci jsme pozastavili pod podporu, dokud nebyl identifikován zdroj těchto podvodů a nebyly přijaty kroky na nápravu nejenom tohoto konkrétního podvodu, ale e, uplatnění opatření prevenci podobných podvodů. Pak byla rozpočtová podpora opět um, nastartována. A díky tomu jsme měli politickou páku, kterou bychom jinak neměli, kdybychom poskytovali jenom programovou pomoc. To Samé se stalo v Malavi, bylo to eh, takzvaný cash gate, když končil paní, eh, mandát paní Bendl a my jsme pozastavili rozpočtovou mm, podporu, než byla přijata na pravná opatření. V nedávné době to bylo méně takové drastické, jsme pozastavili rozpočtovou podporu daně, protože tam se neplnily makroekonomická kritéria a také tam byla určitá podezření z podvodu, které bylo třeba vyjasnit. I tam během toho období pozastavení jsme byli schopni spolupracovat s IMF a zavést poměrně přísný program v radě IMF, což mm, pomůže irlandské vládě Eh, aby se fiskální pozice dostala zpátky eh, na eh, mm, tam, tam, kde měla být a nebylo tam neudolíme výděně na, na černé duše v rámci vlády. EAS tady sehrává významnou roli společně s DEFCO. Já jsem zodpovědný za implementaci podobně, to se liší v jednotlivých zemích, má značný, velká část našeho programu v řadě afrických zemích se týká vlády, zprávy. Tady poskytujeme eh, významnou podporu budování institucí, které eh, staví základy jak mm, budování demokracie, tak efektivní vláda, je to justice, finanční řízení, Mm, budování demokratických institucí, pomoc parlamentům, volebním komisím a tak dále. Tady je také klíčové, aby tady byla politická angažovanost vedle praktické implementace těchto programů, aby byly úspěšné. Nyní se vrátím k otázce voleb my tomu říkáme prosperita, nikoli udržitelný rozvoj, e, protože v rámci toho, této kapitoly budujeme vztahy také s soukromým sektorem a s komerčními aktéry. Protože komerční obchodní vztahy mezi Evropou a Afrikou jsou hlavní e, části našich vzájemných vztahů. A obchod v 250 milion euro v oběma směry ročně. To je, to je obrovská tok investice. EU eh, e a Afrika jsou eh, největšími a nejbližšími ekonomickými partnery. Některé eh, další ekonomiky se nám blíží, ale i přesto je tento vztah velmi důležitý. Zajímavým prvkem je, že Eh, evropské dovozy z Afriky, tak 40 jsou vyrobené produkty s přidanou hodnotou, nikoli jenom suroviny. Když se podíváte na dovoz Číny z Afriky, tak to jsou v podstatě výhradně eh, suroviny, takže Evropa dováží produkty s přidanou hodnotou, která pomáhá, eh, které pomáhají vlastně podpoře zpracovatelského průmyslu v Africe. To je velice velice důležitý bod, který se často přehlíží, když se podíváme jenom na čísla. Takže toto se musí eh, také brát v úvahu spolu s rozvojovým partnerstvím, protože to je integrální eh, součást spolupráce obou kontinentů. A EAS, DEFCO, se účastní eh, kroků na zlepšování investičního klimatu nejenom pro Eh, externí investory, ale také pro domácí investory. Eh, dvě z klíčových frází ze summitu z minulého roku je, eh, jsou vztahy, který, který se přesouvá tedy od pomoci k investicím a za druhé snaha využít podnikatelského potenciálu v rámci Afriky. To jsou tedy důležité prvky naší politiky, kde úzce spolupracujeme s DG Trade a e, také s DG Enterprise stále víc. Tam je velký potenciál pro rozvoj našich vztahů. Posledním aspektem prosperity je regionální integrace. My víme z našich vlastních zkušeností, integrace trhů může urychlit růst. Mnoho afrických zemí nemá dostatečné velké trhy, aby bylo možné vytvořit eh, zpracovatelský mm, průmysl a podniky. Proto je eh, důležité hledat větší trhy, které by zajistily komerční bázi pro domácí průmyslový eh, a zpracovatelský rozvoj. poslední oblast našeho partnerství, to je mír. A tady je rostoucí důraz mm, vzhledem k lepšímu chápání vztahu rozvoje bezpečnosti, kdy ani jedno nebude fungovat bez toho druhého. Nic tak neníčí hodnoty, bohatství, živobytí více než konflikt. A proto prevence konfliktů a řešení, pokud vypukne, rychlé řešení, je zásadní pro celkové e, rozvoj. To souvisí s, tedy, eh, s řízením krizí, pokud vypuknou, a úzké spolupráci e, pomocí rozvojového rozpočtu abych na pomoc a Afričanům, aby sami řešili tyto problémy. Diplomatické a politicky jsou velmi aktivní, především regionální ekonomická eh, společenství, Africká unie snaží se řešit a bránit konfliktům. Ale fyzicky Evropská unie pomocí Evropské mírové eh, facility eh, umožňuje fungování misím mm, udržení míru, kde je potřeba něco víc než co poskytuje OSN. E, to jsou síly na řešení konfliktů, jednotky na řešení konfliktů. Amazon v Somálsku, to je největší příklad, to financuje částečně Africká mírová facilita přes Africkou unii, ale také e, e, a Mali jsou, byly Mm, probíhaly operace ještě předtím, než se tam začaly, byly zahájeny eh, operace OSN. Vedle um, nadnárodních eh, sil, které mají bojovat proti Boko Haram, eh, to, to jsou nástroje, které žádná jiná mezinárodní organizace nemůže poskytnout, žádný jiný bilaterální dárce. To je důležitá investice no pomoci zajišťování mírové bezpečnostní architektury v Africe, která umožní africkým zemím rychleji řešit konflikty. Mohu eh, eh, ještě se věnovat dalším podrobnostem ohledně regionálních konfliktů, kde se kde působí EU, eh, kde je často rozvojová pomoc nedílnou součástí řešení. na východu Demokratické republiky Kongo a další zemí poskytujeme um, rozvojovou pomoc dále Sahel v rámci strategie EU pro Sahel, což je jeden z prvních příkladů implementace komplexního přístupu. Investujeme významným způsobem do rozvoje ekologicky, ekonomicky křehkých regionů. Sahelu a Sahary, aby kriminální ekonomika, teroristické skupiny mm, nebyly jediným zaměstnavatelem mladých. Středoafrická republika. Tam byl nedávno vytvořen Trust eh, Fond eh, v rámci eh, spolupráce DEFCO s Francií Nizozemím, který spolupracuje s mm, s misí CSDP, for a dalšími eh, ve spolupráci s OSN s cílem eh, zajistit bezpečnost a rozvoj. A ještě poslední věc, a to bude Nigerie a výzva jménem Boko Haram. Výsledek eh, voleb nad posíly úsilí o ekonomický rozvoj zejména na severu Nigérie, zejména ve školství, protože eh, pokud tedy nebude, nebude mít Boko Haram možnost šířit svou ideologii, eh, tak eh, bude také ztrácet území. Čili toto by měl být způsob, jak na to vláda zareaguje. To všechno je důležité pro rozvojový výbor. A sice to znamená, eh, je třeba si uvědomit, že pomáhat těmto křehkým regionům v sobě skrývá určitá rizika. Eh, prostě ty peníze úplně do posledního haléře se nedostanou tam, kde eh, byste je chtěli vědět, ale samozřejmě je třeba usilovat o řádné účetnictví ale jestliže nepůjdete do toho rizika, budou se problémy na místě zhoršovat a budete eh, muset eh, potom financovat daleko nákladnější humanitární akce a stabilizaci regionu. A ještě poslední bod je, že my se snažíme zabránit takovýmto krizím. Snažíme se budovat instituce a systém vlády, eh, který zabrání vzniku takovýchto konfliktů. To je zásadní součást naší rozvojové politiky a partnerství pro Afriku. My tedy investujeme hodně do institucí, zejména do voleb. A ty nigerijské volby, odkud jsem právě přijal, to je klasický příklad. Eh, Nigerie je obrovská země a ta se může o sebe postarat sama v mnohých ohledech. Eh, je bohatá, eh, nechci se vyjadřovat k tomu, jak se ty peníze rozdělují, ale to je v podstatě na ní. Nicméně tam jsou přece jenom věci, které můžeme udělat. A tím, že jsme podpořili volby, eh, dali jsme 35 milionů eur volební komisi a také občanské společnosti, a tak, aby vzdělávali eh, voliče, mm, tak, aby ty eh, volby byly řádně vedeny, eh, dává dispozici mm, know-how a také naučit je, jak se provádí dohled nad volbami. A kromě toho jsme tam měli vlastní pozorovací misi. Pan kolega Santiago Fizas eh, tuto misi vedl a pomáhala mu skupina eh, europoslanců, kteří tam byli dva dny eh, v jednom regionu. Jejich role byla nezastupitelná tím, že se snažili o externí objektivní verifikaci Eh, těchto volebních výsledků. Eh, nebyli tam sami, byla tam také mise z ECOWASu, eh, z Commonwealthu, USA, USAID, také domácí pozorovatelé voleb a bylo to o velice vysoce organizované mezinárodní Eh, úsilí, eh, byl tam duch spolupráce, nestalo se, že by jeden říkal, eh, volby byly výborné, hm, druhý, že nestali za nic. No, skutečně zhodovali se ve všech, ve svých doporučeních a fungovalo to velice dobře. A lidé Evropské unii důvěřovali. To jsme třeba také viděli na tiskových konferencích, přičemž tedy ty evropské tiskové konference měly největší návštěvnost a budily největší pozornost. Čili já si myslím, že tato kombinace kroků výrazně přispěla eh, k tomu, že jsme zažili ty eh, nejpokojnější a eh, nejsvobodnější volby vláda prohrála, opozice, opozice vyhrála a eh, změna mm, proběhla eh, neuvykle pokojně v největší demokratické zemi Afriky. Já myslím, že ta pomoc a podpora, kterou jsme spolu s dalšími poskytli, výrazně pomohla a eh, také pomohla zabránit konfliktu, protože ono tam to riziko, eh, že by jedna strana si to chtěla eh, nějakým způsobem upravit podle sebe, to riziko tam bylo a znamenalo by to krvavý konflikt. Takže to je všechno, děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Eh, nyní prosím, kdo byste se přichtěli přihlásit do, des, do diskuse. Máme tady tyto řečníky. Pedro Silva Pereira, Maria Hojbuk, um, Mr. Varanen, Heidi Hautala. So that's how many I'm about seven, eight, six. Šest řečníků zatím. Takže vejděte se každý, prosím, do tří minut. A také ještě já nakonec. Pan Venta, prosím, jako první. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám, paní předsedající. Chtěl bych poděkovat za to množství kvalitních informací. Eh, možná eh, stručně jenom eh, vy jste hovořil o mnohých prvcích evropské politiky vůči Africe. Hovořil jste o důležitých věcech, jako je politická stabilita, hovořil jste na různé pilíře, biznis, bezpečnost, migrace, obchod, sociální záležitosti, lidská práva, politický dialog. A mm, na závěr jste hovořil o Nigerii. Já bych chtěl navázat, eh, že se chystají eh, volby v Burundi a hovořím o tom proto, že nedávno eh, jsme hovořili o porušování lidských práv v souvislosti s panem Ruborikou, tedy v Burundi, a zdá se, že jsou tam určité obavy, že některé, že tedy to nebezpečí Eh, pro narušení pokoje pojmě velké. Eh, současně organizátoři voleb je eh, hraje tu kartu legality a nelegality. A třeba společenské skupiny, jako je katolická církev, která se účastní v budování společnosti, tak od nich máme třeba signály, že eh, je tam opravdu nebezpečí a různé ozbrojené skupiny se snaží získat politickou převahu. Čili tady je určitá poptávka. Hmm, ten efekt eh, Nigérie, který byl velmi pozitivní, eh, tak zase by bylo dobré, aby Burundi, které patří k těm nejchudobnějším země v Africe, aby tedy eh, tou, eh, tím bojem o moc eh, nesklouzla ještě níže. Pak tady máme i další sousední země, také v Kongu. Tam to bude taky volby, které budou postnastaveny podobně. Ano, pozorovatelé mají samozřejmě vliv na probíhající volby, protože víme, že politický dialog, jak jste naznačil, souvisí e, s vedením státních institucí. A ty určitě budou v budoucnu e, řídit potom naši rozvojovou pomoc. A možná e, byste mohl říci, jak respektive měli bychom věnovat pozornost tomu, jak v těchto zemích probíhá politický boj. Děkuji. Norbert Neuse. Děkuji za přehled, který jste nám poskytl ke vztahům EU s Afrikou. E, e, možná, že nepoužiju ten nejlepší e, termín, ale Eh, vy jste to vylíčil všechno takovým měkce harmonicky a já musím říct, že eh, je spousta nedořešených věcí v našich vztazích s Afrikou. Především eh, destabilizace subsaharské oblasti. Domnívám se, že je to velké ohrožení nejenom pro lidi na místě přímo tam, ale že se to šíří eh, ze západu eh, Mauretánie až na tedy severní Afriku a eh, naopak do Keni a do Keni. A mně tady chybí strategie EU i jednotlivých států. Mně se zdá, že jakmile někde už vzplane konflikt, pak se tam začne angažovat jeden členský stát, což má možná historické zdůvodnění, ale chybí mě tady eh, společná strategie. Eh, další věc eh, to je ETAS. Vy jste řekl, že my se snažíme o to, aby suroviny, které v Africe jsou, aby byly zpracovávány na místě, to znamená, abychom odtamtud nejenom dováželi suroviny, ale možná také, eh, aby to nevypadalo jako, že eh, je vykořistujeme. Eh, vy jste hovořil dále o zvláštních vztazích s AKT. Tady myslím, že my jako Evropané musíme dělat více. Vztahy AKT s EU jsou v posledních třech, čtyřech letech spíše zanedbávány, to je můj dojem. A teď, eh, když hledáme perspektivu do roku 2020, měli bychom využít času a šance a eh, tyto vztahy sformulovat jinak, tak abychom se soustředěvali na Afriku, abychom eh, zvlášť brali tu tichomorskou oblast a zvlášť karibskou oblast. Ještě poslední bod. Jak jako EU se eh, spolupracujeme třeba s Brazílií, s Čínou, s jinými dárci při pomoci. Bylo by možná dobré, kdybychom si tady trošku rozdělili práci, eh, přičemž eh, třeba Čína možná k tomu přistupuje jinak, ale přesto je třeba v oblasti rozvoje práce i s Čínou spolupracovat. Takže jak to vidíte, ty vztahy s Čínou? A ještě eh, vztahy k panafrickému parlamentu. O tom bych se rád aspoň trošku něco dozvěděl. Děkuji. Pan Van Larnen. Eh, paní předsedající, eh, děkuji pane Veskote za skvělou prezentaci. Chtěl bych navázat na pana Noizera. A sice k roli eh, dalších hráčů v Africe. Eh, jak spolupracujeme a jak se rozvíjí naše spolupráce se Spojenými státy, eh, s nimiž máme stejné politické přístupy. Jaká je role Číny? Vy jste zmínil Čínu jako zemi, která eh, nakupuje mnoho surovin z Afriky, čili jaká je role Číny v rozvojové oblasti, jaká je politická role. A samozřejmě také Indie, to je třetí velký hráč, a pan Noiza také hovořil o Brazílii. Tedy Čína, Indie, Spojené státy, to jsou ty možná nejzajímavější možná partneře. Maria Hojburg. Děkuji. Africká unie je financována z 90% od dácovských zemí, 180% jde z Evropské unie. Vy jste hovořil o tom, jak intenzivní hospodářské partnerství mezi EU a Afrikou, ale tady bych se chtěla trošku připojit k panu Neusrovi, který to rovněž konstatoval. My eh, jsme eh, tedy nejenom v takových obchodních vztazích, kdy jde o výrobky, ale jde také hodně ještě o suroviny, které se potom zpracovávají v Evropě a ne přímo na místě. To je deficit. Eh, jinak v lednu v Addis Abebě byla schválena agenda 2063 Eh, což je velká vize a dnes eh, se dá těžko představit, jak by tyto cíle mohly být naplněny. Eh, především tedy členové Africké unie této unii v podstatě ani moc nedůvěřují, nemá skoro žádné emplesence. Když se podíváme na Evropu, tak i Evropský parlament za dlouhou dobu neměl nic moc kompetence. Čili nám se to už dneska jeví jako jednoduché, protože už jsme pokročili dál. Nicméně zajímalo by mě, jak hodnotíte tu novou vizi Afriky. Já si myslím, že ono mít, Afri- mít vizi, to je vždycky dobré, ale mně se zdá, jestli to náhodou není trošku přehnané. Eh, jestliže Afrika si před sebe postaví takovouto vizi, tak co to znamená pro nás, nakolik to můžeme podpořit. My určitě máme potenciál, který nám umožní to podpořit. A také ještě eh, prostě kam bychom chtěli směřovat dále to naše partnerství s Afrikou. Také co bude po roce 2020, zůstane to ve staré formě, nebo bude tam něco nového, to mě zajímalo. Děkuji, Maria. Teď ještě Pedro. Pedro. Queria agradecer ao nosso convidado. Eh, Děkuji. Já bych chtěl eh, poděkovat eh, našemu hostu za rozsáhlé vysvětlení, taky eh, o rámci vztahu mezi EU a Afrikou. Já mám tři otázky. Je ten pár týdnů, co tedy se očekává, že na Addis Abebském samitu bude přijato rozhodnutí o finančním rámci pro roce 2015. Mě by zajímalo, jak byste si od té Addis Abebské konference představoval, tedy co by bylo dobrou zprávou, eh, v jaké politické signály doufáte, eh, takové, které by umožnily eh, politiku v Africe, rozvojovou politiku v Africe posunout na další úroveň. Moje eh, druhá eh, otázka je spolupráce se zeměmi, ze nichž eh, připlývají proudy migrantů. To je celkem zásadní v našich stazích Africe a všichni známe ty dramatické obrázky a dramatické situace ve Středomoří. Migranti tady jsou převáženi přes středozemní moře. E, víme, že to je často dramatické. Domníváte se, že Evropská unie může být spokojená se svojí agendou spolupráce s zeměmi původu a zřízením e, těch migračních proudů? Čili mm, prostě do, do jaké míry bychom byli schopni jít po kořenech té migrace. A poslední věc, to se eh, týká eh, eh, Gineo Bisela, To je guinea Bisau. Já vítám, že jsme se rozhodli pro finanční pomoc. Guinea Eh, Bissau má nyní eh, nové politické vedení a nový ministerský předseda si zaslouží eh, dostat šanci, tak aby mohl obrátit list v té dosud velmi nestabilní situaci. My víme, že tady jsou ve hře historické a kulturní faktory a že tedy tato země je nadále sledována z Portugalska. Čili mohl by se ptát, které priority a které cíle by měly být eh, při této, sledovány při této eh, finanční pomoci eh, Guinea-Bissau. Heidi? Děkuji, paní předsedající. Mě by také zajímalo něco o nástrojích rozvoje spolupráce. Vy jste hovořila o rozpočtové podpoře a jaké výsledky, jaký výsledku je možno dosáhnout. Já souhlasím, že toto je velice dobrý nástroj. E, nedávno v Tanzánii jsme tam měli e, případ určitých e, nesrovnalostí v zprávě fondů, takže to až vyústilo v situaci, kdy byla rozpočtová podpora zastavena. Čili jaká byla naše role, jaká byla naše pozice. A druhá otázka. Země bohaté na suroviny, které nejsou schopny sami tyto zdroje transparentně řídit. V souvislosti s nimi, jaké tady máme priority eh, v Tanzánii, Mozambiku a v dalších. Je tady vlastně eh, výhled, eh, že ta externí asistence eh, může, řekněme, do deseti let skončit za, pokud tedy budou mít své vlastní silné instituce, které budou schopny využít příležitosti. A možná ještě třetí otázka, trošku jiná. Evropská unie je členem mezinárodního partnerství eh, pro křehké státy. Jak k tomu přispívá Evropská unie a jak vidíte vy možnosti těmto zemím pomoci, aby vyhovovali potřeba svých zemí? Eli Schlein. Děkuji. Já bych měl jenom stručnou otázečku. Jak to vypadá s politickým dialogem mezi EU a Afrikou v oblasti lidských práv? a odkazují se na článek 8 dohody z Kotonu, zejména mě jde o práva žen a homosexuálů. Děkuji. A ještě já dvě věci. Ano, eh, my jsme měli debatu mm, a vy jste vlastně dnes eh, začal o migraci a to bylo předmětem naší dopolední schůze. Hovořili jsme o eh, snaze EU outsourcovat řízení těch migračních toků na africké země. Jak to vidíte, vidíte vy, jak se k tomu staví naše, náš zahraniční servis? ně, někteří eh, to přirovnávali k Austrálii a Papuji Nové Gineji. A druhá věc, eh, já eh, bych se soustředil na Zimbabwe. S touto zemí máme v posledních letech těžké vztahy a před pár týdny se zdá, že bychom se mohli vrátit k takovým standardnějším eh, vztahům eh, a také k projektům se Zimbabwe. Můžete k tomu něco říci, tedy eh, jak vláda, tak nevládní organizace a ty naše projekty komu vlastně budou prospívat? To je, to je zajímavá tedy debata o Africe a také o čínském angažmá v Africe. Afrika eh, to je vlastně eh, místo, kde nyní probíhá boj o vliv. Nedávno tam byl prezident Obama, eh, Čína se tam angažuje čím dál víc. Čili, a jak to vidí Afričané? Jak, jak vidí tady toto novodobé pokusy o vliv? Thank you all very much for this. Děkuji vám mnohokrát za tyto dotazy. Budu se pokoušet je na ně stručně zodpovědět. Budu se snažit na tedy po pořádku. Ptala se se na volby v Burundi. To je pro nás velice důležitá otázka, nejen ty volby samotné, ale také ta možnost, že prezident Kurviza bude chtít být po třetí prezidentem nehledě na politické dohody, které tu doposud byly, že to bude jen dvakrát eh, eh, po dvě funkční období. Jak jste uvedl, došlo k pokročné, po, mm, postupnému eh, omezování svobody toho prostoru, protože se omezují, je prostor pro projev, pro svobodu projevu, pro politické oponenty. A mm, my tam můžeme poslat eh, pozorovací misi, ale to bude oprávněno jen tehdy, když tam bude mm, možnost relativně svobodných voleb. Protože když tam nebudou takovéto rozumně svobodné vodby, tak eh, proč bychom tam měli jet něco pozorovat? A společně s mnoha dalšími mezinárodními subjekty eh, jsme velice jasně sdělovali i na základě sdělení rady, jsme tedy sdělovali, že zapotřebí poskytovat politický prostor, respektovat politické závazky ohledně toho třetího funkčního období. A e, teď e, společně s dalšími e, toto uvádíme, připomínáme to a říkáme to nejen my, kdo jsme mimo kontinent, ale i důležití aktéři v rámci afrického kontinentu. Nemůžeme tedy nijak garantovat dobrý eh, výsledek, eh, nicméně neustále budeme tu situaci sledovat, abychom zajistili, jak říkáte, eh, dosáhli dobrého příkladu. Už tu máme celou řadu dobrých příkladů, například ty nigerijské volby nebo volby v Demokratické republice Kongo prezident Kabila Eh, trochu chce eh, odložit ty volby, ale eh, teď byl přiměn k tomu, aby se ty volby konaly v roce 2016, tak bylo plánováno, takže tu jsou určité známky pokroku v několika státech. Uvidíme teď, jak bude vypadat ta situace v Burundi. Pane no, vy jste hovořil o, o tom, že že je tu jakýsi pás nestability Mauritánie od západního pobřeží a tak dále, Sahavy a, až do Somálska. A rostou obavy, že tyto eh, oblasti, které prožívají potíže, by se mohly propojit. My máme explicitní strategie pro Sahel, a pro eh, africký roh a jsou dohodnuté s těmi členskými státy, my s nimi spolupracujeme a snažíme se ovlivnit situaci tak, abychom zajistili, že náš postoj bude komplexní, že využíváme veškeré nástroje, které máme k dispozici. Bezpečnostní, eh, rozvojové, humanitární, politické. To je tedy cílem ta sahelská strategie byla eh, revidována, byla mm, přijata eh, radou eh, nedávno vznikl sahelský akční plán, který, když se podíváte na tu přílohu, která je uveřejněna, tak se nejedná jen o to, co dělá EU jako taková, ale i co dělají členské státy, aby tohoto cíle dosáhly, aby mohli napomáhat budování občanské společnosti, aby mohli pomáhat tomu, aby mladí lidé dostali práci, jak napomáhat těm rozvojovým procesům v zemi. Takže my děláme to nejlepší, co umíme a chceme se na to dívat opravdu ze širokého e, pohledu a spolupracovat s partnery, e, například s OSN, což je veliký subjekt pracující na místě, a také s Africkou unii. Chceme mít společný postoj v těchto věcech. E, potom využívání přírodních surovin. To je také veliká starost. Eh, mm, Kofi Annan o tom také hovořil, asi 8 miliard eh, dolarů eh, ztratili za poslední léta jen kvůli zmanipulovaným kontraktům v této oblasti. A my chceme především se zaměřit na konfliktní minerály, které se týkají zejména Demokratické republiky Kongo, ale i dalších. Například prostřednictvím procesu z Kimberly, to je to, co se týče diamantů, ale víte, že tato myšlenka byla rozšířena i na další. Poznámka předsedkyně mimo mikrofon. Takže víte, oč se jedná, pokračuje řečník. Je tu několik různých eh, řešení, to nejefektivnější, to je odvážné řešení a proto je zapotřebí o něm dál diskutovat. Ptali jste se na kotonu. Co se stane po roce 2020? Odpovědí je, že eh, že bychom rádi znali vaše stanovisko. Společně s mnoha dalšími stanovisky, které chceme zvážit, eh, například ze strany AKT, ze strany Afriky, eh, kteří nám ještě nezdělili eh, závěry pro tedy z toho výboru, kde, který předse, kterému předsedal bývalý velvyslanec. A očekáváme zelenou knihu někdy v červenci, v září a pak plnou politickou diskuzi. Takže já vám tady mohu poskytnout svoje osobní názory, ale to nebude nic jiného než můj person, personální názor. Eh, jaké máme mm, možnosti? No, může dojít ke ztrátě toho, co je pro nás velice důležité, ale musíme se zabývat eh, tím, zda ta současná forma je tím, co je nejvhodnější, zda se máme víc zaměřit na jednotlivé oblasti, zda máme hledat to, co je společné eh, v jednotlivých částech, zda máme expandovat nebo rozdělit eh, ty eh, naše myšlenky a ide a politiky. A hlavně tu je klíčová myšlenka hodnot v nástroje Skotonu. kotonu. E, to je totiž možnost, jak vytvořit společný základ pro rozvoj, jak postupovat v politickém dialogu. A neměli bychom tyto věci od sebe úplně oddělovat. Takže to si myslím, že je věc, o které zapotřebí dál e, diskutovat a těšíme se na tuto diskuzi. Také jste se ptali mnozí, také Linda a další, na nové ekonomiky, na objevující se ekonomiky. To je velice zajímavá oblast. Velmi mne těší, že nové ekonomiky se hodně zajímají o Afriku. Afrika je kontinent, který zoufale potřebuje nárůst investic a obchodu víc než kterákoliv jiná oblast světa. A e, do určité míry je tu dělba práce. Velkou část infrastruktury pokrývá Čína, která poskytuje určité půjčky eh, a současně buduje železnice a silnice, dokonce i přístavy někde. A to je velice důležitá oblast, ve které potřebuje Eh, Evrop, eh, Afrika rozvoj, pokud chce růst, pokud se chce rozvíjet. Indie i Brazílie eh, také považují africkou oblast za důležitou. Ale má to ještě další aspekt, na který nikdy zapomínáme, a to zda to jsou ekonomické závazky týkající se rozvoje Afriky, politické závazky. A jak jsou vnímány eh, africké potřeby eh, s ohledem na udržitelnost investic. Uvedu jeden příklad. Týká se Sudánu a Jižního Sudánu. Čína hodně investovala do ropného průmyslu. A proto má eh, důležitý zájem nejen na udržení ropného průmyslu, ale i na prevenci konfliktů v obou zemích, protože ty by mohly poškodit její investice. A proto velice úzce spolupracujeme Čínou, abychom eh, se pokusili vyřešit ten konflikt v Jižním Sudánu. Je jedním eh, z našich eh, partnerů, kteří toto podporují. A snažíme se dosáhnout politické dohody na tom, aby se redukoval, omezoval ten konflikt v Jižním Sudánu. Takže na tomto spolupracujeme. A potom panafrický parlament, to je další téma. Já vím, že vy máte partnerství s panafrickým parlamentem a že jste se účastnili, ale eh, těchto zasedání, ale jak eh, víte, má menší pravomoce než Evropský parlament, není to úplně symetrické. Ale je dobré, že existuje, protože je to důležité fórum pro výměnu zkušeností, osvědčených postupů, budování eh, kontaktu mezi africkými zeměmi. A to je zásadní pro dlouhodobé ambice a pro vytváření eh, integrovanějšího afrického kontinentu. Eh, další poslanec se zabýval tím, jaké budou vztahy, jaká bude situace pro roce 2030 vybudování jednotného společného eh, svobodného prostoru pro obchod v Africe. To je princip, který by měl být hlavním motorem ekonomického růstu kontinentu, eh, což by bylo velice dobré. Samozřejmě vize je vize. Eh, některé vize mohou být úplně obyčejné, jiné mohou být tedy v skutku vizionářské. Je zapotřebí být ambiciozní, aby člověk si nějakou vizi vytvořil ale eh, je zapotřebí vědět eh, alespoň, kterým směrem se má člověk ubírat, i když ho to bude stát spoustu různých eh, kroků v mezičase, kterým se nemůže vyhnout. Pan Sebepreda se ptal na finanční rámec pro situaci po roce 2050. A to bych opravdu chtěl ponechat kolegům z DEVKO. Já nedržím v rukou žádné peníze. Já mohu jen vyjádřit stanovisko, zabývám se politikou, ale opravdu eh, od eh, finanční záležitosti musím dát ruce. Eh, pryč tentokrát je to ale opačně. My jsme posledně diskutovali o cílích tisíciletí a tentokrát se zabýváme tímto. Také se vrátím k té otázce migrace, o které jste hovořil vy i, my, i Linda. Jedním z příkladů procesu z rabatu, který vedl ke skutečnému prospěchu jak pro Evropu, tak pro africké země, je Mauritánie. V určité etapě nelegální imigranti z Mauritánie, těch byly stovky, a teď e, se jejich počet omezil téměř na nula, to protože vzniklo to mobilní partnerství, byla umožněna mobilita, bylo, bylo umožněno financování, vytváření pracovních míst a v Mauretánii toto způsobilo e, e, potěšení. Také totiž chtěli ukončit ten odliv pracovníků. Některé z afrických zemí se příliš eh, neobávají toho, že by od nich eh, eh, probíhal nějaký odliv pracovníků. Například velký počet Ghaňanů se pohybuje přes Saharu. V roce 2005 až 2010 se hm, to stávalo, ale pak po tomto období ten, ten odliv nějak utichl. Což je samozřejmě možné v úzké spolupráci s danou e, zemí, aby tato země mohla vytvořit takové podmínky. Například 3000 dolarů v Guaně platili lidé, aby mohli e, přejít Saharu, ale teď 3000 dolarů investují do toho, aby si mohli e, spustit podnikání. Což je, což je prospěšné pro všechny, protože Eh, to znamená, že vznikají, eh, vzniká tam strojírenství, eh, dochází k vytváření pracovních míst, tím pádem také je tam spotřeba pracovní místa. Potom mm, tu jsou různé skupiny v těm toku migrantů a je zapotřebí je rozlišovat. Někteří migranti jsou ekonomičtí, hledají lepší příležitosti, jiní jsou například přinuceni, dá se říci, eh, k odchodu, eh, například kvůli konfliktům, kvůli pronásledování. A tam je zapotřebí na tom pracovat, abychom mohli předcházet takovýmto situace. A pak tu jsou země, které podepsaly mezinárodní dohody o uprchlících a ty mají také ty odpovědnosti, co máme my. A je zapotřebí eh, také říct, že že mnohem více osob teď zůstává v afrických zemích, kteří eh, měli v úmyslu tedy mm, migrovat, například v Čadu, Kamerunu, Etiopii, kde nesou velice těžké břemeno eh, příchodu migrantů a my bychom jim měli pomáhat efektivně toto břemeno zvládat. E, co se týče e, Guinea-Bissau, to je téma drahé mému srdci, tam jsme vedli e, dárcovskou konferenci minulý týden, to kulatý stůl, a podařilo se nám dosáhnout 1,1 miliardy eur na plán rekonstrukce Guinea-Bissau s novou vládou což je skutečný průlom, protože e, vládní představitelé tam chtějí investovat, už mají plány, jak postupovat, je tu reforma připravená pro bezpečnostní sektor, a mezinárodní společenství chce přispět e, finančně, aby tento proces podpořilo. Takže pro mě je to pozbuzení, samozřejmě, že ta cesta je velice dlouhá, ale Evropská unie k tomu zásadním způsobem přispívá 140-160 milionů. E, zaměřuje se to na zemědělství, protože tam je zapotřebí e, vybudovat zemědělství, například tam produkují kešu, oříšky a další a e, je zapotřebí mělo jejich zemědělství přenou hodnotu. Potom e, se zaměřuje na zdravotnictví a za třetí na zprávu a řízení, protože mm, ta, ta vláda volá potom, aby e, mohla správným způsobem restrukturovat sama sebe. A je na mezinárodních donorech, aby k tomu přispěli. Potom je tu otázka těch zranitelných států, o kterých hovořila paní Hautala dobrým příkladem toho, jak byly e, využívány ty správné principy, bylo ve spolupráci s mezinárodním společenstvím a e, tamní vládou, to bylo e, v Somálsku, kdy jsme vedli diskuze o tom, jak vytvořit základní kameny pro budování státu. A tam jsme zašli víceméně od nuly a e, myslím, že tam poskytujeme skutečnou přenou hodnotu v tom, co se týká budování institucí, e, jako je soudnictví a základních služeb, zabýváme se také námořní bezpečností. Takže to je e, dobrý, dobrý příklad toho, jak jsou principy používány v praxi. O něco mě jsme se pokusili v Jižním Sudánu, ale musím říct, že tam to ještě nepřineslo ovoce. Eh, byly tam, bylo tam větší napětí a my se snažíme stále ještě eh, přivést ta společenství k tomu, aby mohla soužít. Takže jsou tu mm, pozitivní principy, které vedou k prosazování eh, hodnot. Potom je to otázka finančního řízení. Kolegové z DEVKO jsou tady na to skutečnými odborníky. Jižní Sudán je příkladem toho, kde je jasné, že dokud tam nebude správné finanční řízení, tak konflikt těžko skončí. E, tam jsou prostředky z ropného průmyslu, lidé dostávají peníze v hotovosti do rukou e, a potřebujeme finanční mechanismus, který bude umožňovat kontrolu nad tím, jakým způsobem se ty peníze e, využívají. Jinak ten konflikt bude pokračovat Potom Tanzánie, tam podporujeme přímo rozpočet, jako jinde. A e, tam jsme jedním z klíčových, e, roz, klíčových dárců a e, tam spolupracují i některé členské státy konkrétně. Tak to je zapotřebí jednat jako, jako efektivní dárce a tím pádem také vysíláme velice jasné e, sdělení. Společně s domácím tlakem, protože parlament tam hrál významnou úlohou v tom, aby e, prezident byl donucen e, uvolnit některé ministry. A tímto způsobem tedy se prosazuje vliv otázka komunity LGBT lidských práv. Ano. Otázka lidských práv je, práv je součástí našeho politického dialogu všude. E, my se nezabýváme jen tím, ale celou řadou otázek, domácími záležitostmi, ekonomickými, politickými e, záležitostmi, ale zejména lidskými právy, protože o nich pravidelně hovoříme. Snažíme se na nich pracovat všude, se skupinami e, v daných zemích, snažíme se spolu s nimi chránit tako, takovéto skupiny a e, spolupracujeme tedy s obyvateli dané e, země. Například e, můžeme uvést trest smrti, protože jsou určité skupiny v některých státech nebo združení mm, nebo nevládní organizace, které také usilují o zrušení trestu smrti. My nemůžeme přesvědčit onu zemi, aby něco udělala, to musí udělat její vlastní obyvatele. Ale co se týče LGBT, chceme explicitně, snažíme se explicitně spojit práva této komunity s právy jedince. Většina e, afrických zemí totiž e, podepsala umluvu o eh, lidských právech, osobních právech, takže to je, bývá takovou spornou částí. Podařilo se nám dosáhnout dobrého znění v textu týkající se ochrany minoritních skupin a e, právě těchto menšin. A budeme ho používat tak, abychom mohli e, prosazovat e, to, aby právě tato komunita nebyla diskriminována. Alespoň tedy v tomto směru, tak to Snažíme se znovu navázat dialog s vládou ze Zimbabwe už je to několik let. Eh, postupně jsme eh, zrušili omezující opatření a v loňském roce, v listopadu, jsme se shodli s členskými státy, že zrušíme eh, omezení článku 96, což nám umožní, abychom spolupracovali s jejich vládou Eh, ohledně tedy výdajů, ale není nutné, abychom eh, vynakladali prostředky prostřednictvím vlády, ale eh, do těch míst, kde potřebují podporu. A to jsou oblasti, kde chceme spolupracovat s vládou. Máme dvě vlády, pardon, dvě oblasti, kde spolupracujeme, chceme spolupracovat s mezinárodními organizacemi a agenturami, které nejsou vládní. Jedna oblast, ve které spolupracujeme s vládou, se týká soudních reform. A soudnictví je odvětvím Zimbabwe, které prokázalo určitý stupeň nezávislosti a e, kde jsou ochotni e, toto posílit. A jde to i prostřednictvím těch vládních mechanismů, ale velká část prostředků se e, soustředí do sociální a zdravotní oblasti kde spolupracujeme s různými agenturami, nevládními organizacemi. Takže nemusíme jít přímo přes vládu, ale máme tam dohodu s vládou, že takto budeme působit. To je součást našeho opětovného posilování eh, dialogu a společných závazků a eh, chceme postupovat tedy ve shodě s vládou tamní. Eh, myslím, že tím jsem stručně odpověděl. Máte, a ještě Spojené státy. Jsou tu dvě oblasti. Jedna je politická, druhá je bezpečností. E, třemi způsoby Evropská, způsob, e, Evropská unie e, poskytuje prostředky pro vojáky, potom Spojené státy a OSN. Spojené státy podporují prostřednictvím vzdělávání, školení. Takže to jsou oblasti eh, nebo způsoby, jakými potřebujeme Amazonu. A pak Nigerie, odkud jsem se právě vrátil, tam jsem velice úzce spolupracovali se Spojenými státy ohledně akčního postupu a nyní s nimi spolupracujeme na tom, jak eh, se bránit Boko Haram. Takže to jsou otázky hlavních eh, hodnot, které máme společné. A kolegové z Devkova mohou říct například eh, eh, o zdravotnickém sektoru, protože tam došlo k masivním investicím například v opatřeních proti HIV, dochází k určité dělbě práce a tam tedy, kde Eh, podporujeme eh, my, eh, tak tam nemusíte podporovat Spojené státy a naopak máme to rozděleno. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Toto tady bylo celé panoráma týkající se Afriky, detailní odpovědi na vaše dotazy. Pravděpodobně se k těm tématům vrátíme, k některým konkrétním určitě. Chceme vám poděkovat, že jste se k nám vrátil, jak jste říkal, z Nigerie a přejeme vám eh, krásné eh, velikonoce. Děkujeme ještě jednou, že jste přišel. Okay, colleagues. It's, um... Kolegové, máme, eh, je sice poslední den před pauzou, ale Máme tady ještě dva důležité body. Jednu důležitou zprávu, kterou musíme projednat, to je bod 16. Vyhýbání daním a daňové úniky jako výzvy pro právu sociální ochranu rozvoji v rozvojových zemích. Tato zpráva, o této zprávě budeme hlasovat před konferencí v Addis Abebě v červenci a chceme se vyjádřit k tomu, eh, co by měl být výsledkem této konference Měli jsme tady zástupce OECD před několika týdny, ten řekl, že kdybychom o 1% zvýšili daňové příjmy v rozvinutých zemích, tak bychom mohli znovu dvojnásobit ODA, takže kdybychom vybrali více daní e, na veřejné služby, pak bychom mohli skutečně e, něčemu pomoct. Ta, ta debata o 0,7 by byla méně relevantní. Teď předám slovo Eh, Eli Schlein. Eli. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tato zpráva z vlastní iniciativy o eh, daňových unicích a výbaní se daní slouží eh, k tomu, jak pod, pomoci rozvoji v rozvojových státech a týká se konference pro financování rozvoje a bude napomáhat také zprávě k tomuto tématu, kterému se zabývá kolega Silva Pereira. Setkání v Addis Abebě je velice důležité a to e, proto, že to bylo hodně úspěchů e, v takovýchto zasedáních jako nové definování udržitelného rozvoje ze září. A e, další zasedání, která budou záviset i na výsledku to, této konference. Je zapotřebí, aby náš program byl skutečně inovativní a ambicionázní. Eh, ambiciozní. Eh, mezinárodní společenství potřebuje inkluzivnější postup, který bude dosahovat efektivity eh, v nových cílích. Veřejná podpora rozvoji je důležitá a bude důležitá i zapotřebí, aby byla efektivní. Ale v Addis Abebě se nebudeme zabývat jen otázkou ODA, ale také využíváním domácích zdrojů. Ty se také budou prodiskutovat. A právě tam zdanění a boj Eh, proti vyhýbání se daním a daňovým podvodům je zásadní. Tyto diskuze mm, jsou velice důležité, protože využívání eh, financí je zásadní pro rozvoj eh, těchto rozvojových zemí, protože skoro desetkrát víc peněz utíká těmto státům prostřednictvím daňových podvodů a vyhýbání se daním, než kolik se do nich dostává z rozvoje pomoci. A e, kdyby se e, podařilo e, tyto peníze tedy dát do rozpočtu těchto států, tak by se tím pomohlo i jejich rozvoji. Nicméně ty vlády to nedokážou řešit často sami, nemají například ve fiskální administrativě dostatečné kapacity. Já jsem navrhovala, abychom jednali ambiciozně, rychle a e, poté, co jsme si sepsali všechny potíže, ekonomické, administrativní, politické potíže, které musí čel, který musí čelit rozvojové státy ohledně domácích zdrojů a boje proti vyhýbání se daním a daňovým podvodům, chceme vybídnout Evropskou komisi, aby předložila akční plán, možná v podobě určitého sdělení, na to, aby byly podpořeny rozvojové státy v boji proti daňovým podvodům a měly rovnější daňové systémy a vhodnější daňové systémy. Já jsem se eh, soustředím 10 hlavních bodů a těším se na setkání eh, se stínovými zpravodaji, abychom to doplnili a zkompletovali. Teď jich pár budu jmenovat těchto hlavních bodů. Komise musí především posilovat eh, podporu rozvojovým státům tím, že bude poskytovat finanční a technickou asistenci eh, vzhledem k tomu, že ta částka, která je v je příliš nízká, 2011 to bylo méně než 1% celé ODA. A v politickém dialogu s rozvojovými státy je zapotřebí klást větší důraz na dobrou zprávu ve fiskální oblasti, zajišťovat rovné rovnou distribuci daňové eh, zátěže, kdy se vyjednávají eh, fiskální dohody s těmito zeměmi. A potom je zapotřebí řídit se eh, dobrým příkladem některých členských států, které mají eh, eh, hodnocení dopadu finanční a fiskální politiky a z toho by se měly poučit rozvojové státy. Také je zapotřebí, aby podniky měly beneficial ownership, a to proto, aby nebyly bílí koni, aby se neskrývala korupce, vyhýbání se daním anebo Eh, financování terorismu a eh, financování, eh, pašování za tyto bílé koně. Je zapotřebí posilovat globální fiskální systém. Například OBS navrhuje systém, který by tomuto mohl čelit. Příliš omezené jsou zatím ty možnosti, které byly vytvořeny a proto je zde riziko, že rozvojové země nebudou moci plně využít těchto stávajících eh, nástrojů. Jsou tu eh, dva nástroje, to je country by country reporting a potom vyměna informací. Tyto systémy by měly být budovány tak, aby více zvažovaly potřeby rozvojových států. U toho, eh, u těch zpráv země po zemi, je zapotřebí, abychom měli hlubší informace, aby se stanovil nebo obnovil důležitý princip, a to, že daně se platí tam, kde vznikají zisky. A proto je zapotřebí u rozvojových zemí také přechodného období, protože tam ještě nerozvinuli plně struktury a e, patřičné nástroje k tomu, aby si mohli získat a podělit se o patřičné informace. Je zapotřebí vytvořit mezivládní organismus v tom smyslu, aby rozvojové státy se rovným způsobem mohly účastnit na reformě globálního fiskálního systému, například e, na půdě OSN. A Eh, také je zapotřebí nikoli v poslední řadě se věnovat genderovým otázkám i ve fiskální spravedlnosti, protože ty zisky, eh, které jsou, které, které mizejí eh, a nedostávají se do kasy státu, ohrožují právě ty nejzranitelnější a mezi nejzranitelnější patří právě ženy. A já se velice těším na to, že budu moci spolupracovat na tomto tématu se stínovými zpravodaji. Jsem si jistá, že můžeme sdělit jasné politické poselství, abychom mohli ovlivnit vyjednávání tady Sabeba a mohli stimulovat komisi. Děkuji. Thank you, thank you very much for that. Děkuji. Máme tady stínové zpravodaje, pan Rubik. Um, liberálové, pan Like, Hedy, tak jako první má slovo pan Rubik. Ano, děkuji. Já chci poděkovat zpravodaji. Ehm, myslím, že je prostě důležité, abychom se zaměřili na body, kde jsou skutečné problémy. A my víme, že 1,2 miliardy lidí na světě Eh, musí výjít s více než, s méně než jedním eurem na den. A základ je vždy to samé vzdělání, eh, zdraví, infrastruktura a rozumné zaměstnání. Naším cíl, eh, naš cíl 0,7 HDP je významný cíl, ale ještě důležitější je vidět, jak spojit eh, veřejné a soukromé prostředky. Mikrofinancování může hrát významnou pomocnou roli a tzv. lending může také efektivněji přispět k boji proti bídě. Když to vezmeme, když vezmeme miliardu euro ročně, tedy eh, tisíce euro, který, které odcházejí z rozvojových zemí do offshoreových společností nebo daňových rájů, eh, tak mm, ten, tak je to velice málo ve srovnání s rozvojovou pomocí, která se poskytuje. Jak můžeme dosáhnout toho, aby ty prostředky zůstaly v těch daných zemích? Kdyby se to podařilo, dostali bychom se mnohem dál. Uh, já eh, chci dát paní zpravodajce za pravdu, že jde o to, aby že podniky prostě by měly platit daně, kde eh, mají eh, zisky, kde hospodaří. A to bychom, kdybychom se na tomto shodli, tak to by byl přesně ten správný přístup pro rozvojovou politiku. Ještě důležitější je technická pomoc mm, sousední, politika sousedství by se mohla zaměřit na iniciativy twinningu, e, to znamená e, školení úředníků, budování struktur na místě a tato politika sousedství právě v rozvojových zemích v Africe a v Ázii by byla obzvláště důležitá. My v Evropě máme paušální systém finančních úřadů, to mm, v těchto zemích často není, anebo je tam obrovská korupce a prostě, prostředky se nedostají, nedostanou tam, kde jsou potřeba. To souvisí s um, financováním, třeba, mm, jsou třeba vzdělené soudce, státní zástupce, statistické úřady, aby bylo vidět, jak se ta země rozvíjí, kde Mm, jsou eh, mm, výhody v této oblasti. Těm takovými investicemi bychom mohli udělat hodně a já uvádím jeden příklad. Korea. Korea byla eh, rozvojovou zemí, v severní Koreji stále lidé hladoví, di- diktátorském eh, systému, komunistickém systému tam se nechá lidi hladovět. Eh, v Jižní eh, Koreji je tržní hospodářství, demokratický systém a tento systém eh, se stal, stal velmi rentabilní, stal se vlastně s příjemce dárcem rozvojové pomoci. Mm, takže vidět, čeho lze dosáhnout. Domnívám se, že právě malé střední podniky Eh, bychom měli, jejich samostatnost bychom eh, měli podporovat takzvané business angels. To jsou eh, to by mělo být prioritou a já chci podpořit Eli Schlein a měli bychom klást důraz na takzvané women business angel, tedy ženy business angele právě ženy tady mohou a musí se hrát významnou roli. Bohužel je to tak, že v Evropské unie nemáme tak velkou podporu. se Mirkovská tento program údajně odmítla. My uděláme v parlamentu všechno pro to, aby tento program se prosadil nejenom v Evropě, ale také, aby následovala nutná technická pomoc rozvojových zemích. Děkuji. Pan Luke má slovo a pak to. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji eh, zpravodajce. Je to velice dobrý základ pro eh, práci na této zprávě. Mm, ten prezentace toho problému je evidentní. Myslím, že, nebo jsou, lze eh, víceméně souhlasit se vším, co v této zprávě. Je tam jen, chci se zaměřit jenom na několik drobných aspektů, kde mám odlišný názor. Částečně se mi zdá, jako by eh, rozvojové země byly trošku idealizovány, když jsou, když se prezentují eh, problémy Eh, mm, že neumí nebo nejsou schopni plně využívat mm, daňové mm, příjmy, ale tady se vzbuzuje dojem, jako kdyby ty daňové výnosy byly samozřejmé a samozřejmě se využívaly na sociální otázky, škola, školení, vzdělání, infrastruktura. To je trošku naivní. Eh, Možná bychom měli jasně říct, že samozřejmě velký problém je také v tom, že daňové výnosy jdou na jiné účely, než jaké, eh, jaké usilujeme této zprávě. Také bychom měli říci, že velký problém eh, ve finanční síle rozvojových zemích je v tom, že daňové systémy jsou špatně, principiálně špatně utvářeny od Eh, vymáhání daní až administrativní kapacity, které jsou nedostatečné a na druhé straně je tady velký problém korupce a to právě eh, v těch národních eh, daňových zprávách. Také úplně nesouhlasím s obchodní liberalizací, která se tady zmiňuje negativně, je vnímána jenom z toho hlediska, že snižuje státní příjmy, cla Eh, jsou způsobem, jak dosáhnout tedy mm, mm, příjmy státu a neměli bychom tedy podporovat eh, tento způsob zvyšování příjmu liberalizace má také pozitivní efekty vzhledem k dodatečnému příjmu, které generuje e, pracovní místa a to generuje e, dále daňové příjmy v rozvojové zemi. Takže daňová reforma, která by e, se odchýlila od zdanění přeshraničního obchodu, jeho zatížení cly směrem k modernímu daňovému systému složeného z nepřímých nebo přímých daní, které by eh, byly uvaleny na domácí eh, transakce a zboží. To bychom eh, přivítali. Mám také mm, určité otázky, co se týče mm, nízkého daňového základu, že by se měl rozšířit, čímž by e, stát měl větší příjmy. Chci říci, že nízké daňové základy e, jdou ruku v ruce s vysokými sazbami na tom nízkém základě. Když by se rozšířila ten daňový základ, což je správný cíl, pak by to muselo znamenat snížení sazeb, protože rozdíl mezi zatížením oficiálního sektoru a neoficiál, velice neoficiálního, velice velkého neoficiálního sektoru vede k zkreslení celého systému. Mnohé také hovoří, nebo také se tam hovoří o tom, že daňová zátěž v rozvojových zemích je nižší než v rozvinutých a že to je, že by se to mělo nějak přiblížit to samozřejmě má své důvody, že v rozvojových zemích jsou nižší daně, tedy celkově ta zátěž na ekonomiku je nižší, protože je tam méně veřejných služeb a daně jsou cenou za veřejné služby. A výroční daňová zpráva, kterou jsme schválili v miniplénu, toto eh, jasně konstatovala. Tady bychom to měli zmínit. Samozřejmě je přirozené, že daňová zátěž v rozvojových zemích je nižší než v rozvinutých. Když podniky to využívají, tak to není per se nelegální využívají menší infrastrukturu, nižší právní jistotu, nižší úroveň vnitřní bezpečnosti, jejich pracovníci mají horší e, zdravotní zabezpečení a tak dále. Takže e, také je tam nižší úroveň daní, to je logické. Mm, daňový da, daňová zátěž je Mm, by měla být tam, kde se hodnoty vytvářejí, s tím souhlasím, také s tím, kde se nárokují ty veřejné služby. Ta zpráva se snaží působit proti eh, nerovnováze, ale také bychom, by se mělo zmínit, že, da, že část problému daňových úniků je v tom, že se Eh, hodnoty vytváří v rozvinutých zemích a mm, pak eh, my daňové úniku, transferovými cenami a podobně se zisky převádějí do nějakých daňových rájů, což jsou často rozvojové země, jsou to je to fiktivní zdanění mm, na velice nízké úrovni, což je na úkor rozvinutých zemí bez eh, skutečného odůvodnění Eh, pro zdanění v rozvojových zemích. Hodnocení dopadů, co se tady, které se tady požaduje v souvislosti s daňovou legislativou rozvinutých zemí a jejich dopady na méně rozvinuté zemi, to se mi zdá pochybné, protože zdroje na takové hodnocení dopadů by se měly koncentrovat na zvyšování administrativních schopností výběru daní Um, pak jsem kritický k návrhu eh, OECD mo, mo, mo, modelo, pardon, model, modelová úmlava o daních OSN. Uh, ehm, základní princip chápu, ale politicky je to tak, že model OECD eh, v tuto chvíli má mm, momentum a politickou podporu a bylo by roz, smysluplné, kdyby rozvinuté země vedly multilaterální jednání s OECD a bylo by to vlastně um, takový duplicitní přístup a OECD model se asi neprosadí a uh, rozvinuté zem, rozvojové země by to měly reálně akceptovat a zastávat své zájmy v rámci jednání OECD. Děkuji. Wow. Yes, thank you very much. Heidi Hautala. Eh, zkusím eh, být slučnější. Mm, návrh eh, Eliš Schneiden nás velice potěšil. Není zde nic, s čím bychom nesouhlasili. Jen možná bych specifikoval pár nových prvků. Když hovoříme o e, reporting v jednotlivých zemích e, ze strany nadnárodní společenství, společností, tak e, to by potom znamenalo, že tato povinnost by se měla z bankovního sektoru šířit prakticky na všechny sektory. Také otázky které se týkají daňových režimů, také tam máme určité Eh, inkonsistence a eh, de facto, že eh, je fakt, že členské země většinou se jim nedaří zjistit, kdo je opravdovým příjemcem. Čili tato legislativa by se měla rozšířit na všechny země EU. K novinkám, které bych celkem považovala za důležité, to jsou daňové ráje. My máme eh, nyní seznam OECD, i když eh, není asi úplně, není tedy úplný. Eh, možná, že Evropská unie by se měla definovat kompletní, kompletní seznam těchto těchto daňových rájů tady já si myslím, že eh, je to velice vhodný a dobře načasovaný návrh v tom smyslu, že eh, Spojené národy by mohly tedy sepsat eh, nějakou tu konvenci o daních a myslím si, že by bylo dobré, kdyby se k tomu přistoupilo. Jinak jsem také velice rád, když se tady hovoří o genderové analýze a to je podle mě velmi vhodné, že se to tady zmiňuje. Eh, ono eh, tady tyto eh, příjmy by mohly sehrávat určitou roli, pokud se týče Eh, nerovného postavení žen. Čili myslím si, že je to opravdu velmi dobrý návrh a něco, co určitě ovlivní evropskou politiku a evropské akce ve, světle, ve světě. Ignacio Koral. Děkuji. Já si myslím, že eh, práce, kterou vykonala kolegyně, je vynikající. Také se potom mohu podepsat a kromě jiného doplňuje tu zprávu uh, eh, Sovy Pereiry o konferenci v Addis Abebe, tedy financování rozvoje. A je pravda a je důležité, aby obě dvě zprávy putovaly spolu ty eh, vyjmenované body jsou body, po které také mohu podepsat. Je zapotřebí hodně uvažovat o bodu, který se věnuje rozvojím zemí, které jsou fiskálními ráji současně. Proč? Protože to je problém. Je to eh, problém, který se těžko řeší. A kolega se zmiňoval o tom, že často se nedaří zaplatit daně, protože nebo tedy eh, často není možné, aby stát získal eh, daně, protože ty subjekty platí někde eh, jinde. A někdy dochází k takovému fiskálnímu shoppingu, k takovému výběrovému chování při přiznávání daní. Takže je zapotřebí řešit problém, který vznikl velice chytře na mezinárodní úrovni pokud neoliberální politiky se stanou politikami eh, vlád, tak velice obtížně budeme hledat eh, správné nástroje, které by mohly eh, tomuto čelit, protože odsud pak plynou všechny další problémy v tomto tématu a také v této zprávě. Co se týče schůzek mezi spravdem a střední spravdy, můžeme se snažit najít nějaké řešení které by bylo efektivnější, abychom se mohli postavit o tomu, co je zapotřebí řešit. No, jako návrh to, jako výchozí bod je to dobré, e, jsou to dobře vystavěné body a um, jsou, jsou opravdu dobré. Děkuji. A ještě jako poslední pan Pereira. Děkuji vám. Já mm, si beru slovo, abych eh, složil poklonu naší zpravodajce. A chtěl bych eh, potvrdit, eh, že mm, se velice dobře shodujeme s mou zprávou, která se týká konference v Addis Abebě. Je to velmi důležité. E, myslím, že je to jedna z hlavních e, pojmů, hlavních položek na rozvojové agendě. Efektivní a férové daně jsou důležité, e, pokud máme přispívat k rozvoji. Eh, tady totiž eh, nedostatečný rozvoj eh, spolu s korupcí, tak to je problém v řadě zemí. A převládá často názor, že nemá smysl vůbec investovat do daňového systému, když je tak skorumpovaný. Ale já si myslím, že to je eh, právě naopak. Efektivní daňový systém a efektivní eh, výměna informací, to je to nejlepší, eh, co můžeme udělat proti korupci v rozvojových zemích. Také bych se chtěl zastavit u jedné, jednoho návrhu z této zprávy a sice v kontextu Spojených národů existuje eh, myšlenka, eh, že by se měl vytvořit eh, nějaké fórum pro rozvojové země, aby se tam spolu bavili o mezinárodní spolupráci v daňové oblasti. To prostě momentálně má podobu jenom jakési sady instrukcí které se psaly rozvojové země. Já si myslím, že to nestačí, eh, že by mezi nimi skutečně měla být nějaká spolupráce. To by bylo důležité pro OSN. Já děkuji s kolegou Pereirou. Tady skutečně je třeba eh, se eh, tím zabývat. Samozřejmě to je jenom otázka rozvojových zemí, Problém máme i také, také tady, kde máme tady mnoho firm, které se snaží daně pokud možno neplatit. Takže to, jsou to firmy, které operují jak u nás, tak v rozvojových zemích. A výsledkem je to, že pokud to dále pokračuje, tak občané jednoduše a prostě ztrácejí eh, důvěru. Eh, důvěru eh, nejen v daně, ale také v celou infrastrukturu společnosti. Já myslím, že to prostě je ve všeobecném zájmu. To není otázka sporu mezi levicí a pravicí. A ano, komise by se také chtěla vyjádřit, prosím. Ano, děkuji. My tuto zprávu vítáme. Je to výborná zpráva. Souhlasíme s tím, že eh, nedostatečný výběr daní podkopává rozvojové strategie příslušných zemí. A tady opravdu je třeba vytvořit rovné podmínky, a to nejenom na naší úrovni, ale celkem globálně. Tyto věci je třeba vnímat na globální úrovni. A samozřejmě eh, mobilizace domácích zdrojů a boj proti eh, ne, tedy nelegálním eh, tokům peněz, tak to bude určitě sehrávat důležitou roli i po roce 2015. Ehm, musím říct, že my na G20 jsme se snažili o to, aby byl zalepšen akční plán. A my budeme pokračovat ve zdůrazňování eh, podpory eh, pro eh, rozvoje země v této oblasti. Budeme eh, se také snažit, aby byli účinnější eh, v vyhýbání se daní a postihování nelegální trhů peněz. My zřejmě eh, vypracujeme dokument, možná, že to nebude jenom, řekněme, bude to prostě dokument, nebude to sdělení ale my eh, vládně chceme eh, předložit akční plán, jak dál. Eh, tady byla také řeč o tom, jedna věc je mluvit a druhá dát na to peníze. No, my tady každopádně budeme mít na stole určité iniciativy, v rámci tematického programu globálních veřejných statků. Myslím, že jsme s tím spokojeni a chceme dále pokračovat. A ještě, promiňte, byste se mohla představit, já jsem se na začátku nezeptala, eh, protože eh, ono se třeba u nás hodně říká o byrokratech bez tváře, tak abychom tady to nepodporali nepodporoval. Já jsem Susan Ville a zastupuji eh, vedoucího eh, oddělení pro rozpočtový, eh, rozpočtovou podporu v DEVKO. Ano, zastup, zastupuji pana vedoucího, který je na dovolené s dětmi. Dobře, abychom věděli tedy, eh, koho kontaktovat, kdybychom tomu ještě měli něco. Elišle. Děkuji ještě jednou, eh, paní eh, předsedkyně. Já jsem si bedlivě zaznamenala veškeré vaše poznámky a budu o nich přemýšlet v průběhu velikonočního volna. Děkuji, že jste v podstatě ocenili strukturu, kterou jsme Eh, vybudovali pro eh, toto téma těch deset hlavních bodů a pak je zapotřebí diskutovat o těch jednotlivých eh, prvcích. Budu se snažit také najít společné jmenovatele pro tyto body a navrhnout schůdné řešení pro nás, pro všechny. Samozřejmě, že to globální politika, obrovské částky, obrovský kapitál. Jedním kliknutím můžete přesunout z jedné strany země koule na druhou a proto je zapotřebí uvažovat tedy o tom, jak najít co nejefektivnější a nejglobálnější řešení. Eh, děkuji především Pedrovi za jeho příspěvek a také za jeho zprávu a také za podněty, které mi poskytnul dnes. Děkuji také komisi za ducha spolupráce a za povzbuzení eh, eh, a těším se na spolupráci až do té doby, než budeme hlasovat eh, na plenárním zasedání. Někteří kolegové už odešli, ale těším se, že se sejdeme, že se sejdeme také na schůzce stínových zpravodajů. Thank, you, Ellie. Just to say... Děkuji, jenom jsem chtěla říct, že to opravdu návrhy je 30. dubna ve 12 hodin. Budeme si vyměňovat názor 6. května, hlasovat se bude 1. června. A možná pak eh, budeme schopni také poskytnout eh, input komisi a eh, konferenci. A posledním bodem to je otázka k ústnímu zodpovězení, to je osmnáctka. To je důležité téma, ačkoliv je dnes poslední na programu, je to téma Marie Hojbuch. A jedná se tu o pěstování cukrové třtiny v rozových zemích a jak um, toto pěstování bylo stíženo skončením kvót, e, kvót pro e, cukrovou řepu v EU. To rozhodnutí pochází z roku 2005 eh, ohledně skončení, ukončení kvót pro cukrovou eh, řepu. A byly tu zvláštní podpůrná opatření pro eh, pěstitele eh, cukrové třtiny v zemích AKT. Pak došlo ke změnám trhu a nedávno jsme tedy o tom slyšeli a Marie slyšela, jak to postihlo farmáře. Takže nejdříve předáme slovo komisi a potom Marie. Takže Evropská komise má slovo. Pan Brandt. Uh, Děkuji. Já se jmenuji Manfred Brandt, já pracuji v DEFCO, um, generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj. Uh, mm, můj vedoucí, vedoucí oddělení se omlouvá, je na dovolené. Já, pokud dovolíte, tak bych odpověděl na otázku paní Hojbuch. Nejprve chci Eh, říci, že komise plně nezdílí eh, názor, že doprovodná opatření pro státy mm, pro protokolu cukru eh, mm, neodpovídaly těch, potřebám těchto kombinut. Tyto státy dostaly 1,2 miliardy euro pomoci na restrukturalizaci v rámci doprovodných opatření pro země protokolu cukru mm, Tyto eh, program zahrnoval celou řadu opatření považovaných za nutné pro ukončení režimu jako zvýšení konkurenceschopnosti sektoru cukrové třtiny a propagace ekonomické diversifikace těchto oblastí a adaptačního, adaptačního procesu na reformu. Za posledních deset let beneficinské země nebyly schopni využít všechny přidělené prostředky od EU. Stále se implementují programy a 340 milionů euro teprve bude vynaloženo. Pro beneficienty je důležité vyvinout další úsilí k implementaci těchto programů. Co se týče rozvojové pomoci, konkrétně zmírňování bídy v rámci 11. rozvojového fondu bylo dány k dispozici 35 milionů euro pro země AKP. Většina indikativních programů víceletých již byly podepsány, byly vypracovány a odsouhlaseny v úzké spolupráci se všemi aktéry, národními orgány a občanskou společností. Tyto fondy jsou k dispozici pro udržitelné snižování bídy a lze je použít pro doprovodná restrukturizační opatření pro farmáře, které nej, kteří nejsou schopni se přizpůsobit vývoji na trhu. Eh, Možná politická volba je eh, na našich partnerech, partnerských zemí, které jsou nedílnou součástí programovacího procesu. Cukrová třština je slibným sektorem pro mm, růst a mm, další pracovní místa. Současně ale e, to pokrývá i jiné aktivity a sektory. Proto nesouhlasíme s tvrzením, že EU podporuje drobné farmáře z zemí AKP a LDC pro e, pěstování třtiny na export. Toto není správné, je to programováno na e, základě případ od případu, kdy se rozhoduje. Nyní bych předal slovo kolegu z DG Agriculture, který odpoví na další aspekty této otázky. Já jsem Jill Sides DG Agri z oddělení ETRI, zodpovědný za AKP a rozvojové otázky. V nepřítomnosti mého nadřízeného vám e, chci oslovit já. Co se týče společné zemědělské politiky, chci zdůraznit, že to nezahrnuje žádné změny obchodního režimu a preferenčního přístupu pro dodavatele cukru z AKP. E, Konční kvót není nic nového. Již v roce 2006 byla reforma společné tržní organizace cukru, e, určovala, že kvóty budou pracit do mm, konce roku 2015. Však bylo rozhodnuto ve reformě SZP rozšířit to až prodloužit to až do září 2017, mm, tedy ukončení kvót v rámci EU, což prodlouží to omezení o dva roky. Vzhledem k současné situaci a směřování SCP směrem k tržní orientaci, zrušení kvót je nevyhnutelné. Kvóty brání cukrovarnickému průmyslu rychle reagovat na tržní změny. Zrušení kvot e, produkce cukru e, je nutné interpretovat takto. Především návrh nemění stávající tržní uspořádání e, cukru, ekonomické partnerství, LDC, nejméně rozvinuté země tedy budou jediné, které budou mít nejštědřejší preferenční přístup na trhy bez kvot a e, cel. Unilaterální e, preference zemí AKP a e, nás úmluv Jehulume a Kotonu nemění ekonomiky AKP a to je důvod, proč AKP a EU se rozhodly sjednat reciproční asymetrické dohody o partnerství, které vytváří větší regionální trhy a dávají přístup ke kvalitnějším vstupům, jako osivo, hnojivo, stroje, které pomohou diverzifikovat ekonomiky AKP a volný přístup na evropské trhy. Za druhé, EU bude mít možnost um, plnit poptávku a bude i nadále spoléhat na dovozy surového cukru. E, expertní skupina pro budoucnost e, trhu e, cukru byla vytvořena s členskými státy s cílem monitorovat statistiku a ceny na trhu a ref, dopad reformních návrhů. Dlouhodobá rovnováha se také analyzuje, včetně analýz dopadu reform zemí AKP. Evropský parlament byl pozván do této skupiny, přizván do této skupiny a DG Agri bude k dispozici pro další informace konkrétně o pokroku této expertní skupiny. Děkuji vám. Thank you. Děkuji eh, za výklad komise. Je mi eh, jasné, že tyto dohody se nezměnily a přístup na trh přetrvává. A přesto je třeba konstatovat, že cena cukru v posledních letech natolik padla, eh, že prodej pro země AKT, a to jsou malé firmy, malé rodinné firmy, eh, přestal fungovat mikrofon sorry. Und es ist immer noch so, dass Situace je taková, že diversifikace v těchto zemích eh, se příliš nerozvinula. Proto jsem chtěla, aby se přeskoumalo, jak tedy společná zemědělská politika a s ní končící eh, cukerní kvóty, aby se v této souvislosti zjistilo, jak to v těchto zemích skutečně vypadá. Také chceme, aby eh, se, abychom neustále jako Evropská unie přeskomávali svoji pozici při uzavírání obchodních smluv a eh, zároveň eh, jde o otázku chudobu na celém světě držet v mezích. Čili tady myslím, že musíme udělat něco pro to, aby ty eh, zemědělské rodiny v těchto zemích eh, mohly dále fungovat. Tak vidím, že eh, nikdo se nehlásí, tak já sama mám několik otázek. Ano, v roce 2006 jsme se tady bavili o cukerní reformě já eh, eh, teoreticky eh, vím všechno, ale teorie je, že ta opatření pomohou farmářům a zajímalo by mě, kolik se skutečně událo v té produkci cukrové třtiny. Když se zaměříte na cukr, tak ano, tam eh, skutečně eh, byla určitá eh, opatření, která tedy pro mě zemědělcům měla pomoci, ovšem otázka je, kde ty peníze skutečně skončily. Protože se hodně hovořilo o tom, že cena poklesne, tam je podobná debata jako teď kolem mléčných kód, Čili reforma toho cukerního režimu komu vlastně prospěla? No, my jsme zatím neslyšeli, že skutečně těm farmářům přímo v terénu eh, by to nějak pomohlo. Co, a co o tom tedy eh, víte, jak podle vás se to změnilo? Jestli tedy eh, můžeme pomoci tak, aby pomoc byla opravdu pomocí. Protože vy tedy říkáte, tak použili jsme tolik a tolik peněz na to a to, ale jak si na, na ty, ty, ty lidi přímo na místě říkají něco jiného. V rámci EU a možná, že e, kolegové z DG Agri by to mohli vědět. Ano, farmáři dneska dostávají příspěvek na farmu, nikoli na produkci. Ale některé země dávají ještě navíc producentům cukru eh, další pomoc, eh, tak aby eh, de facto byly ještě silnějšími konkurenty pro rozvojové země. Uh, thank you, Ms. Chairperson, and thank you, uh, Ms. Heubuch, for... Ano, děkuji paní uh, předsedající a paní Homburg za Eh, za doplňující otázky a k tomu něco málo ještě řeknu. Takže otázka, kdo vlastně eh, byl příjemcem eh, toho AMSP. V roce 2010 jsme to vyhodnocovali, ale nebylo to kompletní, poněvadž máme ještě dalších 17 programů, které pokračují a ještě máme nějakých 240 milionů, které by měly být vynaloženy. Já tedy nemám ještě potvrzená čísla, ale předpokládám, že eh, tato opatření jako MS, eh, MASP eh, tady skutečně bude teprve vyhodnocení. Ono těžko mohu v tuto chvíli závazně říct, jak tomu je, protože ten program ještě pokračuje. A v komisi to děláme tak, že to vždycky necháváme vyhodnotit eh, externími firmami. Čili mm, tato otázka je tady příliš eh, brzy. Zatím ji nemůžeme zodpovědět to až tak za rok, za dva, až bude eh, zhodnocena většina programů. Ale chtěl bych podtrhnout, že my se snažíme ty programy připravovat spolu s těmi hráči, kterých se to bude přímo týkat. Co se týče paní Hojburkové, eh, vy jste řekl, že cena cukru prudce padla na úroveň, eh, která mm, ohrožuje schopnost farmářů přežít. Na začátku opatření eh, v roce 2006 bylo jasné, že ceny byly neudržitelně vysoké a proto jsme zavedli tato opatření. A sice tak, eh, že pokud země mají konkurenční výhodu pro pěstování cukrové třtiny, pak eh, musíme se pokusit, aby, abychom tam podporu, podpořili konkurenceschopnost. A zase jinde E, v zemích, kde prostě to nemělo smysl, toto pěstování, e, čili že nemají prostě ty zemědělské nebo přírodní podmínky, e, tak se také dálo očekávat, že je to postihne a samozřejmě s tím, jak klesne cena. Takže s tím se tak nějak počítalo, že tady u té eh, tržní ceny, která nebude stačit, eh, že prostě tyto farmáři budou muset eh, se přeorientovat na něco jiného. Proč tedy v jednotlivých případech něco nastalo nebo nenastalo, tak to je otázka na individuální vyhodnocení. Ale já si dovedu představit, že právě to, že Eh, ty eh, výhody, které někteří měli, tak jednoduše prostě farmáři nevyužili svou výhodu k diverzifikaci, ale prostě dali ty prostředky do spotřeby. Takže my se snažíme tam, kde současná produkce není perspektivní, snažíme se tlačit na diversifikaci což tedy se někde podařilo a tam, kde ne, no tak to byla chyba buď to komise nebo eh, těch eh, cílových skupin, které prostě nebyly ochotny eh, spolupracovat. To nevím, to nechci rozhodovat. Děkuji. Já bych k tomu rád ještě rád přidal, že cenová úroveň z roku 2013, to bylo nějak přes 700 eur za tonu, to nebyla udržitelná cena. Přičemž světové ceny byly někde mezi třemi a čtyřmi sty eur. Došlo tedy eh, k změně eh, cen, takže skutečně to tak je, ale přesto eh, tady mají ještě určitou něco, něco navíc oproti světovým cenám, možná 100 euro víc. Teď eh, díky eh, znehodnocení brazilského reálu opět padl nebo poklesl ten cukerní trh a mm, také to znamená, že eh, dotace vedou také eh, k tomu, že eh, roste produkce cukru v Indii. A samozřejmě také možné, že ta přímá pomoc se může nějakým způsobem dát v souvislosti s produkcí. Ano, máme tady indikace, že je zde záměr eh, tato opatření aplikovat, ale jde o formální podporu, která tady není určena pro zvyšování produkce. To má být pouze pro jiné konkrétní specifické potřeby. Minulý týden se sešla cukerní skupina, která se těmito otázkami zabývala zabývala se tedy otázkou, co tedy představuje nebo jaký, jakou část podporuje tato, představuje tato pod, dobrovolná podpora. No a opět eh, více informací můžeme poskytnout, ale myslím si, že eh, ComAgri bude mít eh, zasedání speciálně věnovanou právě otázce cukru. Jinak já bych chtěl říct, že Eh, střednědobé eh, očekávání je takové, že očekáváme eh, o něco vyšší ceny a je třeba říci, že prodej v rozvojových zemích není ohrožen, pořád je tady možnost prodeje na domácím trhu ale ano, eh, dovoz do Evropské unie asi mírně poklesne. Ano. Eh, ještě otázku. Eh, ty, ta 4% přímé, přímé podpory, kolik to je peněz? Abychom měli představu, o jak velký částka se tady bavíme. Ano, tak tady je řeč o 176 milionech. A ještě tedy na kolegu Zdevko. Ano, eh, vy jste eh, říkal, že to vyhodnocení bude až na konci programu, ale to, to je trošku pozdě. My prostě nemůžeme čekat dva roky. A potom se dozvíme, že tedy ti farmáři řeknou, no ale my jsme nic nedostali. Čili já myslím, že tady bychom měli být proaktivnější. Já nevím, kde se to rozhoduje, je to otázka delegací, nebo tak můžete se třeba eh, ptát někde na setkání s delegací, kolik prostředků jde přímo farmářům. To pro nás eh, je to důležité vědět, jo? prostě ne, abychom tady seděli a čekali, až jak to dopadne. Tady pořád ještě musím dát 340 eh, milionů eur do toho programu. Čili já nevím, jestli to, to mohlo být nějak promyšleno jinak v komisi. Děkuji, paní předsedkyně. My hovoříme o miliardě a dvoustech milionech eh, vynaložených eh, za poslední dva roky, převážně v 18 zemích. Čili když hovořím o vyhodnocení, tak myslím tedy eh, vyhodnocení celého programu. Ale my samozřejmě v komisi vždy máme eh, vyhodnocení v poločase, tak aby ten program mohl být upraven, pokud je to třeba, a na konci potom finální evaluace. Já nemám momentálně k dispozici eh, ty informace navíc. Ale já jsem eh, pracoval na pěti různých delegacích v komisi a eh, upřímně řečeno, eh, nikdy jsem nezažil, že by byl nějaký program, zvláště důležitý a citlivý program, jako je cukr, u které bychom neprováděli vyhodnocení v poločase po jednotlivých zemích běžná praxe je v těch delegacích, že tam, kde je program zvláště citlivý, tak se dělá vyhodnocení častěji, po prvním roce a pak později. My máme studii proveditelnosti, která se zabývá detaily a tam, kde je to opravdu citlivé, tak první vyhodnocení se provádí už po jednom roce a potom později druhé. A to znamená, že když eh, něco vykolejí, tak můžeme okamžitě reagovat. Já jsem třeba byl v Guajáně, kde se také produkuje cukr a tam to byl prostě běžný postup. Čili když hovořím o hodnocení, vyhodnocení, tak hovořím o hodnocení celého programu. Ano, dobře. Takže Eh, možná eh, se ještě tady se eh, ještě k tomu vrátíme. Já bych jenom chtěl řekl, že ještě říci, že to je ta 4%, jestli to 4% dobrovolné vyhrazené pomoci, to je důležité, důležité vyjasnění. Tak, děkuji vám. Děkuji vám za informace. Ještě se k tomu vrátíme později. 19. něco do různého ne. Příští zasedání 20. dubna v 15 hodin. Eh, skončíme o něco dříve, výborně, protože eh, začínají svátky. Eh, přeji všem šťastnou cestu domů. Pokud jdete domů, dobrý velikonoční víkend, děkuji, eh, děkuji eh, tlumočníkům a dávám vám více času za, jako kompenzaci za to časté přetahování. Děkuji vám.